Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons une journée qui va être longue et, et bien remplie. Milí kolegové, začneme dnešní jednání. Máme před sebou nabitý program. Než se pustíme do práce, poprosím trošku o klid. Než se pustíme do práce, rád bych eh, vzdal hold jednomu z našich kolegů, který nás bohužel pustil. Pustil rozpočtový výbor a naši rodinu letos postihlo mnoho ztrát, rodinu našeho výboru, protože po kolegovi Portašovi jsme se před pár dny dozvěděli o umrtí našeho váženého kolegy, pana Jiřího Havla. Jiřímu Havlovi bylo 54 let, byl českým poslancem za socialisté a demokraty, byl předsedou české delegace v této politické skupině a byl místopředsedou delegace pro vztahy EU s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie. Byl členem našeho výboru a také výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale bohužel byl vážně nemocen již několik let a z tohoto důvodu se nemohl často účastnit našich schůzí. Navrhuji Goranovi Fermovi, aby jste ještě pohovořil po, o Jiřím Havlovi, než mu vzdáme hod minutou ticha. Prosím, Gerane. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, byli jsme velice smutně, když jsme se dozvěděli novinu o umrtí Jiřího Havla minulý týden. Vzhledem ke své nemoci nemohl létat, takže nemohl přijíždět sem do Bruselu, ale vždy byl přítomen ve Štrasburku. Já jsem se s ním eh, sešel naposledy ve Štrasburku. Byl opravdu těžce nemocen, ale stále ještě existovala naděje, eh, bohužel. Eh, ale to nakonec dopadlo jinak. Byl to známý ekonom, byl to bývalý minister ekonomiky Eh, hospodářství tedy v České republice. Eh, v České republice v průběhu, v průběhu transformace po komunismu sehrál velice důležitou roli. A jeho ambicí bylo sehrávat důležitou roli také v Evropském parlamentu. Bohužel jeho choroba mu v tom zabránila. Interně v naší skupině eh, to byl velmi důležitý člověk, měl velké znalosti v ekonomice, Eh, velmi se angažoval v problematice finanční krize, velmi nám pomohl také s finančním nařízením a dalšími věcmi. A opravdu to byl člověk vysokých eh, ambicí a eh, s obrovským povědomím o ekonomické problematice. Doufám, že předáme kondolence jeho rodině a přátelům. Děkuji. Děkuji, Gerane. No, samozřejmě všichni se připojujeme k vyjádření účasti a soustrasti rodině a přátelům Jiřího Havla a také jeho politické skupině. Vážení kolegové, navrhuji, abychom nyní uctili památku minutou ticha. Děkuji. J'ai une autre annonce à faire. Mám pro vás ještě jedno sdělení, které je o něco radostnější. Od dneška eh, ve svých řadách vítáme nového člena pana Nilse Torvalce, který nahrazuje našeho bývalého kolegu eh, pana Haglunda, který se stal ministrem obrany Finska. Eh, pane Orvalde, vě, vítejte mezi námi. Již jsem měl příležitost se s vámi setkat. Karl Haglund byl koordinátorem za liberály, liberální demokraty a díky svým kvalitám byl ustaven ministrem obrany ve věku, kdy v mé zemi má člověk sotva pr- volební právo. Samozřejmě mu přejeme mnoho štěstí do jeho nové funkce. A pokud je o má osobní zelení, bylo mi zeleno, že pan předseda George Lyon eh, měl eh, drobnou, když nějak eh, závažnou srdeční příhodu, takže byl hospitalizován a nemůže se účastnit naší schůze. Samozřejmě jménem nás všem mu popřeji brzké uzdravení. Tento rok 2012 je dosti zvláštní. Zima bude pokračovat až do 31. prosince a zdá se, že to má dopad na naši morálku. Nicméně přesto se pokusíme opět nalézt náš optimismus a dynamičnost. Nejprve bod na přijetí pořadu jednání. Pokud souhlasíte, prohlašuji za přijatý. Rád bych sdělil že některé body, se kterými se plánovala na pořadu jednání, budou muset být odloženy. Sdělení předsedy máte v Kobunius, takže se k tomu nebudu vracet. Eh, jako obvykle naše schůze je vysílána napřímo po internetu, web streamingem. Pokud je o schválení zápisu ze schůze konané 10. května, to musíme odložit, protože zápis nebyl k dispozici včas. Oproti tomu zápis ze schůze konané 31. května je k dispozici a jako obvykle, pokud nebudou žádné připomínky do konce této schůze, budeme tento zápis považovat za přijatý. Dnes odpoledne v 15.00 eh, nás čeká výroční setkání s trojkou eh, předsedů eh, výkonných agentur EU. Členové trojky byli přítomni ve místnosti, stejně jako stejně jako zástupci dalších agentur, zdá se, že, nebo jsou přitomně, zdá se, že eh, rozpočtové problémy jsou pro agentury v tuto chvíli nesmírně zajímavé. Takže já vás zde vítám, dámy a pánové, a výměnu názorů provedeme dnes odpoledne. A nyní bych navrhoval přistoupit k bodu 6 pořadu jednání. Nejprve ještě pár slovek bodu 5 což je návrh rozpočtu na rok 2013. A po naučení e, či závěry z trialogu 9. července. Devátého července proběhl trialog a to po e, projednání a indikativním hlasování ve, e, v rozpočtovém výboru Rady Kombut a před hlasováním, které proběhlo v Koreperu ohledně návrhu rozpočtu pro 2013 včera dopoledne. V podmínkách, které mi připadají poněkud zvláštní. Nicméně, než, se, než abych se dělal svůj osobní eh, názor, poprosím Giovanniho Dereka Vogena, aby vás eh, seznámili stručně s obsahem Eh, nebo s průběhem trialogu a se jejich dojmem. Giovanni, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Trialog, který se konal tento týden, 9. července, začal tím, že jsme si za naši stranu postižovali, že závěry rady se nám dostaly se spoždění, což vedlo k tomu, že rada neměla žádný mandát. My jsme naopak mandát měli, jak výbor pro rozpočet, tak plénum. 540 hlasů bylo pro tento návrh. Na druhou stranu tomu bylo tak, že mandát se týkal pouze technického řešení. E, nedošlo k rozhodnutí na úrovni koreperu ani v Radě pro všeobecné záležitosti. Zastoupení rady trialogu bylo tady bez mandátu. Během trialogu samotného jsme představili naše priority, tak jak vyplývají z našeho mandátu. A kromě toho jsme dali jasně najevo, že rada se chová způsobem, který je naprosto v nesouladu se závěry z loňského roku. V loňském roce jsme se totiž společně shodli na tom, že budeme kontrolovat platby, budeme se na ně soustředit, což v podstatě následně nebylo vůbec možné, jelikož při příslušných schůzkách byla přítomna pouze komise. Rada během dánského předsednictví se těchto schůzek neúčastnila. A to je v podstatě výchozí situace pro vyjednávání e, v tomto období. Oba rozpočtové orgány, to znamená Rada a parlament, mají jiná východiska. Rada v rámci výboru Kombut chápe tu věc specifickým způsobem, což je včera projevilo při hlasování ve výboru stálých zástupců. V každém případě to znamená, že navýšení plateb by mělo být zablokováno na 2,79 eh, A závazky by měly vůči předchozímu roku narůst pouze o 1,27 Takovéto chápání takováto interpretace rady je tedy specifická. My jsme e, toho názoru, že to nemůže stačit. Nemůže to stačit na to, abychom dostali prioritám, které jsme si stanovili pro Evropu a pro Evropský parlament. Vícekrát, jak během trialogu, tak během doby, kdy tady mluvil pan předseda Lamasur, jsme upozorňovali na tento nesoulad. Na jednu stranu rada přijímá závěry, já, se, já tady zmiňuji především ty závěry z 28. 29. června a následně výbor Kombut interpretuje rozpočet naprosto jinak, protože rada, která se konala 28. a 29. června, konstatovala, že z krize vybředneme pouze tak, že budeme posilovat Evropu. Z našeho pohledu to znamená, že musíme eh, přišknout silnou roli evropskému rozpočtu. Právě evropský rozpočet musí hrát důležitou roli při eh, hospodářském růstu a dalším rozvoji. To znamená, že potřebujeme více prostředků na podnícení hospodářského rozvoje. Nicméně nyní to Kombut vykládá tak, a potvrdil to včera i Koreper, že to vypadá naprosto jinak. Využití evropského rozpočtu na podnícení hospodářského růstu a další rozvoj není nikde zmíněno ani na straně plateb, ani na straně závazků. To znamená, že eh, tady je určitý základní problém s interpretací. Myslím si, že interpretace kombudu kromě toho naprosto odporuje filozofii radě, rady. Protože k největším škrtům došlo eh, v okruhu 1a a 1b, to znamená politika soudržnosti, výzkum, vývoj a také v oblasti politiky sousedství. To znamená v okruhu 4. Mám pocit, pokud bychom rozpočet koncipovali právě takto, že bychom museli nejprve vyjasnit, kam vlastně směřujeme. Rada řekla, že Rozvoj, vývoj je důležitý, ale zároveň právě v těchto oblastech velmi intenzivně škrtá. Právě v těch oblastech, kde se financují nej- programy, které by mohly podporovat rozvoj a e, další vývoj. V tiskové zprávě, kterou vydal pan předseda Lamasur, jsme upozornili na tento nesoulad a řekli jsme ještě jednou zcela jasně, že priority evropského rozpočtu jsou podle našeho názoru naprosto jiné. V nadcházejících měsících budeme mít velmi obtížnou situaci protože musíme vyjasnit celou řadu věcí. Budeme muset zohlednit nové skutečnosti. Pokud tady jsou, eh, je prioritou Rady další rozvoj, tak to samozřejmě musí mít dopad i na evropský rozpočet. A to i z hlediska Rady. A já mám pocit, že tak tomu doposud není. Hlasování nebo vyjádření výboru stálých zástupců, ke kterému došlo včera, přijalo rozhodnutí rady byly pouze tři hlasy proti. Byly to tři země, které jsou čistými příjemci, čistými plátci, to znamená Spojené království, Nizozemsko a Švédsko. To jsou tři země, které hlasovaly proti. Jedna země se zdržela, to bylo Rakousko. A kromě toho se objevila určitá interní prohlášení, především v Radě pro všeobecné záležitosti, která se v tom vyjádření také projevila. To znamená, že to znamená, že Rada nemá v této souvislosti jasnou a jednoznačnou pozici. Dovolil bych si to dokonce označit za schizofrení. Nelze totiž pochopit to, co dělá kombut a to, jak to souvisí s tím, na čem se shodla rada. Myslím si, že jsou to dvě cesty, které jsou v zájemném nesouladu a to je problém, který budeme muset v nadcházejících dnech řešit. Ještě předtím, než se příště sejde Rada pro všeobecné záležitosti. Jedna věc je podle mě jasná. Po trialogu, který se konal 9. července, jsme dosáhli toho, že Rada projevila svoji ochotu se s námi ještě jednou sejít a pohovořit s námi na téma prostředků na platby. Po letní přestávce tam bude muset být eh, zastoupeno i předsednictví. Je to totiž nezbytné pro to, abychom dosáhli společné pozice, abychom měli společný výchozí bod pro další jednání. Jen tak můžeme zahájit dohodovací řízení. budeme čekat na písemné potvrzení, které by mělo přijít v příštích dnech. Vážený pane předsedo, já budu stručný. Myslím si, že pan kolega Devia už to nastínil velice dobře, tu obecnou naši pozici, stane, naše stanovisko. Ano, já jsem se tam zúčastnil trialogu, především té části, která se týká okruhu 5. Já si myslím, že vedení trialogu bylo zajímavé, rovněž jsem měl pocit, že pokud jde o výsledek tohoto jednání, máme lepší přehled o tom, co si rada myslí, pokud jde o správní rozpočet, administrativní rozpočet institucí. Říkají, že kromě Evropského parlamentu chtějí, aby všechny instituce zmrazily rozpočet pro rok 2013. Jistě my máme, jak víte, gentlemanskou dohodu, čili na náš rozpočet zatím nesáhli. Ovšem u ostatních institucí navrhují zmrazení administrativního rozpočtu pro rok 2013. Ano. Ano, my jsme tam snížili i v okruhu 5 z těch 3,2%, které navrhovala komise, na 1,47%. Ovšem těch 1,7%, tam ta navýšení platů nezahrnula rada, protože, jak víte, tak je to zatím u soudu. V minulých letech ovšem prohráli, čili pravděpodobně zjistíme, že těch 1,7% budeme muset někde najít, pane předsedo. My jsme teda chtěli, aby ten dialog se podíval i na tuto oblast, to znamená, aby, se, aby do toho zahrnuli těch 1,7%, aby to nemuseli hledat do budoucna. Další věc, která se týkala tohoto trialogu, je, že bychom se měli na každou instituci podívat samostatně. Já si myslím, že by bylo špatné, abychom měli celou plošné zbrazení u každé instituce. Každá je jiná, každá má jiné potřeby, požadavky. Jistě každá z nich může mít nějaké dobré důvody, které by vedly k navýšení v některých oblastech, čili kdyby tam bylo pouze takové celoplošné škrty, tak si myslím, že by to nebylo správné. Chceme se na každou instituci podívat samostatně, tak jak to prosazujeme my v našem výboru. Děkujeme, pane zpravodaji Salvador Karieka. Má slovo. Děkuji za. Děkuji, pane předseda. O těchto prohlášení rady před vlastním jednáním o rozpočtu, která se konají nyní v červenci, je zřejmé, že to nutně neznamená, že se eh, dostaneme na těch 2,79 A mně se nelíbí, jakým způsobem rada celou diskuzi zahájila. To, co řekla, totiž znamená, že mají stále ještě klapky na očích. Trochu úzký pohled na celou věc. A navíc to je v rozporu s tím, na čem se domluvila Evropská rada konaná 28. a 29. června. Myslím si, že máme jednu možnost. Můžeme to prohlášení zkrátka ignorovat. To prohlášení, které hovoří o navýšení ve výši 2,79 a držet se toho, co jsme doposud dělali, Následně si můžeme od komise a rady, především od rady, vyžádat další informace. Výbor pro rozpočet rady říká, že u platé by mělo dojít k navýšení pouze o 2,79%, což by samozřejmě postihlo celou řadu rozpočtových položek. A já si myslím, že v této souvislosti můžeme nastolit otázku, jak v takovéto situaci můžeme Eh, uskutečnit ten růstový balíček, pokud máme k dispozici tak málo prostředků. Můžeme se tedy zeptat, jak se máme v září v tom, při tom jednání k tomu postavit. Já si myslím, že nevím, nevím, jak bychom tedy eh, postupovali v listopadu, pokud bychom to nevyřešili již v září. V radě se pravděpodobně domnívají, že vyplácení prostředků ke konci roku bude mít velký rozsah, že budou ve velkém rozsahu eh, vypláceny prostředky a proto by to navýšení o 2,79 do příštího roku mělo stačit, protože budeme mít dostatek prostředků na to, abychom sledovali naše projekty a priority. To je možná jedna z teorií, díky nímž by bylo možno vysvětlit jednání rady. Přesto by bylo dobré, kdyby nám rada vysvětlila, jak to vlastně chápe, protože rozpoč- eh, opravný rozpočet může mít nižší objem, ale myslím si, že bychom se s komisí měli shodnout na nějaké úrovni, která je vyšší než 2,79 Ne eh, těch 6,8 jak navrhla komise, ale něco mezi tím. Samozřejmě, že to stojí a padá s počtem nebo s, mír, eh, s objemem prostředků, kterou, které budeme mít skutečně k dispozici. A nyní má slovo Helga Trip, Triple, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma zpravodajům. Musím říct si, že to, co nyní navrhuje rada, je, není neočekávané, ale je to velmi špatné. Proto naprosto souhlasím s tím, co řekli oba zpravodajové a Salvador. Především pokud ta čísla, eh, to znamená navýšení pouze o 2,79%, pokud to souhlas, sou, srovnáte s tím, co navrhuje komise, 6,8%. Všichni víme, že 6,8 ve veřejné diskuzi je skutečně mnoho. Je to velké navýšení, ale pokud to srovnáme s tím, co oznámili členské státy komisi, co by si tedy přáli, to v podstatě byl velmi skromný uměřený postup. A to byl také důvod, proč jsem to odůvodnila, toto navýšení navrhované komisí. Nyní máme co dočinění s velmi tradičním politickým postupem. Rada chce krátit v okruhu 1a, to, to znamená růst, inkluzivní růst, hospodářská soutěž. A to je samozřejmě na úkor našich politických cílů a priorit. Vysílá to, vy, vy, přivádí nás to do velmi zvláštní politické situace. Salvador řekl, že pokud není pokrok, nedojde k dohodě o rozpočtu na rok 2013 tím naprosto souhlasím. Nicméně si myslím, že musíme učinit ještě další krok. Na podzim a brzy v zimě se dostaneme do situace, že budeme vyjednávat o rozpočtu o, na rok 2013 a zároveň o víceletém finančním rámci. A proto se domnívám, že je velmi důležité ze strategického hlediska, abychom skombinovali obě politické výzvy, oba politické úkoly, protože pokud bychom měli velmi špatný výsledek rozpočtu na rok 2013, pokud bychom se na tom shodli, tak bychom se dostali do velmi špatné situace, pokud jde o vyjednávání o víceletém finančním rámci. Čísla, která bychom si přáli, pokud jde o rozpočet na rok 2013 a naše Eh, pozice, která byla v plénu schválena více než pětisty eh, hlasy, to je plus 5 v roce 2013. To znamená, že skutečně musíme o tom diskutovat. Pokud nedojde ke skutečnému pokroku, jak řekl Salvador, tak potom musíme být ochotní říci ne. Protože je to naše jediná možnost, náš jediný e, nástroj, jak přimět radu k jasné pozici. A pokud to nebude jasné, tak potom podle mého názoru nemůžeme vyjednávat dostatečně tvrdě. A proto bych byla velmi ráda, kdyby tedy eh, se kolegové vyslovili k naší politické strategii. Samozřejmě, že by mě zajímal i názor komise, protože samozřejmě by nás zajímalo, jaký bude skutečný dopad těch čísel, které navrhuje Rada. Z našeho hlediska, tak jak to doposud vypadá, skutečně riskujeme to, že snížíme prostředky na výzkum, vývoj a celou řadu dalších věcí, které jsou podle našeho názoru velmi důležité. Na druhé straně vím, že s tím možná nebudete souhlasit, ale my jsme tedy se drželi návrhy, návrhu rady, to znamená plateb na ITER, ale potom jsme snížili platby na výzkumné projekty, výzkumné proje- programy. A to samozřejmě nemůže být v našem zájmu, pokud chceme představit strat- ambiciozní strategii pro budoucnost Evropské unie. A proto si myslím, že bychom se skutečně měli domluvit na naší strategii, co je pro nás dostatečný pokrok a pokud to nebude dostatečný pokrok, tak bychom podle mého názoru měli být ochotni říci ne. Děkujeme, Helko. Další pan kolega. Paní kolegyně, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já Mám pocit, že většina naší skupiny souhlasí eh, s tím, jak byl interpretován trialog, který proběhl. Ten poslední trialog víme, že k nějakému velkému, velikému progresu, velikému pokroku v této oblasti zatím bohužel nedošlo v červenci. Ovšem, to, co bychom si přáli, je samozřejmě dohoda Ehm, alespoň pokud jde o jednotlivá prohlášení rady. Osobně se domnívám, že takový nejpozitivnější výsledek setkání s radou byl ten, že rada slíbila, že bude nadále diskutovat otázku pladeb, prostředků na platby po létě. Pokud jde o těch 2,79%, ten, to maximální navýšení plade. To víme, že není dostatečné ani pro nás, ani pro parlament. Rada musí opravdu vyložit karty, musí říct si, kdo bude škrtat, jak se bude škrtat, pokud se, se škrtá 5 miliard eur prostředků na platby a tak dále. Měli bychom položit otázku ohledně konkrétních projektů, které projekty se budou škrtat, které projekty nechce rada nadále financovat. Bude to Erasmus, univerzity, bude to výzkum, bude to rozvoj, které konkrétní položky rada se škrtá. Zároveň musíme přijít s nějakou naší vlastní strategií, kterou bychom chtěli prosadit. Musíme říct si radě dobře, pokud teda chcete to navýšení o 2,79 dobře připravíme tyto finanční prostředky. Ovšem, jak bude to ve všech linkách, ve všech rozpočtovinkách, nebo řekněme kohezní fondy se seškrtají, já nevím. Takovou odpověď zatím hledáme. To je zásadní věc pro mnoho zemí, pro mou zemi například, pro Španělsko rozhodně, pro Francii rovněž. Znamená to totiž, že některé okruhy prostě neobdrží ty finanční prostředky, které za obvyklých okolností očekávají. Proto je stávající situace podle mého názoru absurdní, protože ano, sice zde máme dobře, maximum 2,75%, ovšem rada už nehovoří nic o dopadu, o tom, jaké to bude mít následky. To znamená, že nás opravdu čekají ještě tvrdá jednání, ovšem předtím bychom měli požadovat zásadní, seriózní informace z rady pokud budou trvat na tomto čísle, na těch 2,79%, tak, tak se ptáme, dobře, co budete škrtat, který okruh, 1A nebo zemědělství, prostě musíme mít všechny tyto odpovědi a bychom mohli přijít s naší strategii. Děkujeme, další kolega. Děkuji, pane předsedo. Je dobré slyšet, že jednotlivé politické skupiny jsou si zajedno, protože nakládání eh, rady s rozpočtem není otázka politického zaměření, ale otázka institucionální. A jednání rady v mnoha oblastech dokazuje pomalu, ale jistě určitou deeuropeizaci evropského rozpočtu. Kolegové, kteří pracují v jiných výborech to jistě také zaznamenali. Já jsem to zaznamenal v oblasti vnitřních věcí v souvislosti se Schengenem. To znamená, že si myslím, že je na čase, abychom vyslali jasný signál. A to především v situaci, kdy je Evropa velmi eh, potřeba. Není možné evropský rozpočet chápat tak, že je to něco, s čím bychom mohli nakládat velmi libovolně. Je to eh, je potřeba jednat velmi zodpovědně v souladu s tím, na čem jsme se domluvili v minulých letech. Rozpoč... Eh, oba zpravodajové postupují dobře, také souhlasím s tím, co řekla paní kolegyně Triple eh, na téma strategie. Já si myslím, že to je velmi dobrá věc, ale e, nepochybně o tom budeme muset ještě hovořit se stínovými zpravodaji, tak abychom, e, aby ta strategie nevyšla na prázdno. Někdy mám pocit, že krátkodobá paměť rady je velmi chabá. V tomto roce jsme e, zažili, co znamená nedostatečně vybavený rozpočet, pokud chceme plnit závazky Evropské unie, protože právě v naší dnešní situaci se všechny, si všechny instituce musí být vědomy toho, že eh, Evropská unie vysílá špatný signál směrem k veřejnosti, pokud není schopna dostat svým závazkům. Myslím si, že to je to nejhorší, co by se mohlo stát co bychom v tuto chvíli mohli eh, udělat. Proto nechápu postoj rady. Jsem proto, abychom priority, které jsme si Evropský parlament eh, definovali velkou většinou, abychom se jich drželi, abychom je vnesli do těch jednání spojitost s víceletým finančním rámcem je také nevyhnutelná. Velmi by mě zajímalo, jaký o tom bude veden dialog. Já si myslím, že pokud Mm, takto začneme ta vyjednávání v září, tak nebude možno eh, Evropskému parlamentu vyčítat, že neměl jasnou pozici. Jsem přesvědčen o tom, že můžeme dát eh, veřejnosti jasně najevo, pokud eh, tedy některé projekty stroskotají a pokud budeme muset některé prostředky snížit, tak můžeme dát veřejnosti jasně najevo, kdo za to může čí je to zodpovědnost. Proto protože e, jsme komisi představili realistický návrh. Doufám, že se ta strategie v určitém okamžiku změní, protože není možné, abychom se v rámci evropského projektu chovali jako na bazaru. Děkuji. Merci. Děkujeme. Děkujeme. A tady Suzanne. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Podobně, jak už se o tom zmínili ostatní předřečníci, zástupci jiných politických frakcí, ano, tato, mm, tento postoj rady je opravdu velice smutný, především s ohledem na těch 2,79 prostředků na platby, především když komise, jak víme, navrhuje 6,8 Samozřejmě, že oběti budou stále stejné, to znamená, jak tomu bylo v minulosti, rozvoj, vědecký výzkum, zaměstnanecké programy, jiné důležité projekty. A to je podle mého názoru vlastně neakceptovatelné, když se podíváme především na to, že ráda neustále volá po další hlubší Evropě a tak dále. To si myslím, že je opravdu nesprávný postup. Nemůžeme tímto způsobem akceptovat. Evropský parlament by neměl akceptovat tento návrh pouze teda v těchto měřících. Je to neadekvátní, Samozřejmě, že to pak povede k nějakým dodatečným úpravám rozpočtu a prostě pokud budeme mít tento rozpočet, tak prostě si nemůžeme dělat iluze, budeme mít méně Evropy a ne více Evropy. Děkujeme, Aldo, říká pan předseda. Pouze několik poznámek z mé strany. Uvědomuji si, že je zde soulad, pokud jde o názory, pokud jde o konsensus našeho výboru. Zdá se, že Evropská rada z 28. 29. června v podstatě přináší dva důležité prvky nebo přijala dva důležité aspekty, dvě rozhodnutí, které budou mít dopad na rozpočet pro rok 2013. Prvním je to, že Rada potvrdila kalendář, harmonogram pokud jde o přijetí dalšího víceletého finančního rámce a všech nařízení, politik, které jsou financovány z evropského rozpočtu. To znamená, eh, lhůta je tam prosinec 2012, čili toto přijali, tento harmonogram. Co to znamená v praxi? Že ten kalendář pro jednání roz, mm, ohledně rozpočtu 2013 i víceletého finančního rámce se jaksi propojí, to znamená, že na podzim uvidíme, jak se nám to povede, jak to budeme, jak to zvládneme, protože hlasování bychom měli mít o jednom z těchto mm, oblastí by mohl vyslat určitý signál u toho druhého tématu. Druhá věc. To je to rozhodnutí, které přijala Rada jak už se o tom zmínili zpravodajové i někteří z ostatních kolegů, je velice důležité si uvědomit, že Evropská rada přijala politické prohlášení, hovoří se tam v tom názvu Compact Growth, to znamená růst, hm, to znamená v podstatě to symetrické s tím fiskálním kompaktem. Fiskální kompakt to je hm, smlouva, zatímco tento růst nebo kompaktní růst, to je vlastně takové politické prohlášení, ve kterém rada se zavazuje nebo vyjadřuje snahu slib těch 130 miliard eur navíc, které by měly podpořit, k tomu se zavázala, které by měly podpořit růst a hovoří se tam trošku i o tom, jakým způsobem by se to přerozdělilo, tato částka, jednak, že by to byly ty navýšení, dodatečné navýšení pro především výzkum, vývoj a 55 miliard by šlo na strukturální fondy, které by byly reorientovány především na projekty, které podporují růst, konkurenceschopnost, um, rychlý růst a tak dále. No, zároveň proběhl trialog, který proběhl následující den po um, schůzce na úrovni kombut které proběhlo pod vedením ministra financí Kypru. Na trialogu jsme dospěli k závěru, že na úrovni Rady ministrů to rozhodnutí Evropské rady v podstatě vůbec nebylo vzato v potaz. Proto jsme vyjádřili překvapení v tomto ohledu. Jednak v našem prohlášení, které jsem připravil a pan zpravodaj rovněž tímto způsobem informoval tisk. Radě jsem položil otázku, samozřejmě i panu Levandovskému z komise, panu komisaři, ohledně interpretace tohoto rozhodnutí Evropské rady. To znamená, zeptal jsem se, co to znamená. To znamená ty dodatečné finanční prostředky, především těch 55 miliard pro strukturální fondy. Rovněž jsem se zmínil o tom, že pokud jde o komise, o komisi, takže jsme očekávali, mnoho z vás tam bylo přítomno, já rovněž v průběhu plenárního zasedání v úterý ve Štrásburku, když vystoupil pan Van Rompuy, informoval nás o práci rady a my jsme byli nesmírně rádi, že tam byl i pan Barroso a řekl následující věc. 20 miliard eur strukturálních fond, ze strukturálních fondů můžeme reorientovat nebo teda přesměřovat na nějaké užitečnější záležitosti projekty a že těch 55 miliard, které vyplynuly ze závěru rady, se přidají k těmto částkám, nebo teda, že půjdou tímto směrem průběhu trialogu ani Kypr, ani pan Levandovský nebyl schopen reagovat na tuto otázku nebo odpovědět, to znamená, jak interpretují tyto závěry rady těch 55 miliard, 20 miliard, zda jde o závazky nebo spíše prostředky na platby, nebo zda je to v podstatě využití prostředků, které v minulých eh, letech nebyly využity dostatečným způsobem, nebo zdá je to mm, něco, s čím se počítá v roce 2012, 2013, eh, nebo jakým způsobem bychom to mohli interpretovat. Zda jsou to nějaké dodatečné finanční prostředky, dobře, ale teda k čemu se přidají? Zatím jsme neměli odpověď na tuto otázku a tak jsem napsal dopis, kde jsem oficiálně požadoval písemně Eh, odpověď jednak teda ministra za kyperské předsednictví, dále panu Levandovskému, panu komisaři, tak aby nás opravdu informovali jasně o tom, jak interpretují tyto závěry rady. Pro nás je to prostě zásadní, protože my budeme muset hlasovat o návrhu rozpočtu pro rok 2013 a zároveň mm, o pravných rozpočtech pro rok 2014. Čili toto proběhlo v pondělí v, ve středu ráno, včera, koreper. To bylo opravdu nesmírně překvapivé. Už se o tom zmínila Helga Trupel. Výsledek prostě nebyl dobrý. V podstatě potvrdili kombu tak jak už to řekli vyslanci podstatě systematicky pouze potvrdili to, co bylo řečeno mm, zástupci v oblasti rozpočtu. Ovšem, to je opravdu něco výjimečného, k čemu došlo, protože v podstatě přijali politické prohlášení u prostředků na platby. Většina, která to odhlasovala, ten návrh rozpočtu byla, je to kvalifikovaná většina, víte, že to neprobíhá jednomyslně. Tato většina přijala rovněž takové prohlášení, takovou deklaraci u prostředků na platby. To znamená všechny delegace, kromě Velké Británie, Švédska a Nízozemí, to přijali ty, kteří hlasovali proti tomuto návrhu a jak víme, Rakousko se zdrželo. Ostatní schválili jak deklaraci, tak i ten návrh. Jak vypadá ta deklarace? Rada žádá komise, aby co nejdříve předložila pozměňovací dopisy u zemědělství, včetně informace o možných prostředcích, které by se přenesly do dalšího období a pokud je to možné, i opravný dopis, který se týká 1b pod okruhu, tak aby dobrým způsobem kalibrovala um, prostředky v rámci okruhu 2 a pod okruhu 1b pro, eh, pro rozpočet pro rok 2013. Dále rada žádá komisi, aby předložila i um, opr- návrh opravného rozpočtu, pokud prostředky na platby které budou v rozpočtu pro rok 2013 považovány za nedostatečné pro pokrytí oblasti 1a, 1b, okruh 2 a okruh 4 a zároveň vyzývá komisi, aby předložila co nejdříve aktualizovaná čísla, která se týkají stávající situace a odhadu ohledně prostředků na platby pro 1B a pokud je to potřebné, tak i návrh opravného rozpočtu v tomto ohledu. Rada přijme stanovisko k tomuto návrhu co nejdříve, tak aby jsme zamezili nedostatečným prostředkům vyčleněným na platby, čili Koreper byl informován ohledně rady, ohledně toho, že Evropská rada by chtěla udělat určitou úpravy v oblasti pladeb. Ovšem, několik zemí, čtyři země, které nehlasovaly pro tuto deklaraci, to si myslím, že je logické, ovšem jsou tam ještě tři země, které sice odhlasovaly tuto deklaraci, Francie, Německo a Finsko. Rovněž schválili následující deklarace. Cituji. Rozpočtová omezení na evropské úrovni zůstávají i výrazná. Vzhledem ke snahám, průběžným snahám eh, členských států eh, postavit veřejné finance na zdravý základ, abychom dosáhli růstu. Eh, vzhledem k tomu navýšení o 2,79 je vyšší, než bychom si bývali přáli. Proto Další navýšení výdajů Evropské unie by neměla být odsouhlasena později v tomto roce. To je neslíchané. To je prostě neslíchané. To znamená, ty též země ten týžden den na stejné téma na pořadu jednání na jedné straně řeknou, Evropská komise, dávejte pozor, protože pokud budou chybět prostředky na platby v tomto roce, tak nám honem předložte uh, návrhy, jak to pokrýt. A zároveň řeknou, ale pozor, provedli jsme obrovské škety v návrhu rozpočtu na příští rok, ale vlastně jsme chtěli provést ještě hlubší škrty. Ten rozpočet je příliš vysoký a sdělíme vám, že kdyby se dělo cokoliv, nepředělíme ani o euro navíc v průběhu roku. Eh, tak v takové chvíli já nevím, jak byste reagovali. Osobně já mám záměr zveřejnit toto komuniké sdělení, mé osobní. Neznepokojujte se. Propojím tento rozpočtový eh, problém s širší problematikou závěrů poslední Evropské rady, které se týkaly dluhové krize a také rozpočtu tedy. Eh, Přeštu to pomalu francouzsky pro překlad. Evropské řízení a zpráva je již dosti eh, komplexní, složité, nicméně slabiny se nyní prohlubují tím, že neček, eh, dochází k nečekaným dysfunkcím eh, v národních vládách, v národní zprávě a řízení. Závěry poslední Evropské rady byly přijaty jednomyslně. Přesto obsah dohody na nejvyšší politické úrovni Eh, nezavazoval dvě vlády členských států, které o dva dny později eh, toto eh, dali najevo a kromě toho harmonogram nezavázal třetí zemi, nebo jsem necítila zavázat třetí země, jejíž ústavní soud to odložil na příští podzim. Pokud je o dodatečné prostředky na růst, což byl klíčový bod nového paktu pro růst přijatého Evropskou radou, Kyperské předsednictví a ministři rozpočtu eh, se těšili eh, za, za zásadního oškrtu prostředků na výzkum, inovace a soudržnost, což navrhovala Evropská komise pro 2013. Z hlediska eh, politické zdvořilosti připíšeme na účet velvyslancům to, že tři z nich, německý, francouzský a finský, po svém hlasování o rozpočtu Evropské unie eh, vystoupili s prohlášeními, která jsou naprosto protichůdná. Eh, první věc žádá komisi, aby rychle předložila návrh, jak zaručit dodatečné eh, prostředky, pokud by se ukázalo, že škrty v rozpočtu jsou nadměrné zatímco druhé prohlášení podepsané stejnými státy jadře politování nad nedostatečnými rozpočtovými škrty a ohlašuje, že dočené země odmítnou jakékoliv následné navyšování. Takováto nekonzistentnost a neodpovědnost výrazně oslabují důvěryhodnost Unie v době, kdy je tato důvěryhodnost nejpotřebnější. Tolik tedy, není to eh, žádná, žádný chvalospěv. Já vám nenavrhuji, abyste se ke mně připojili, nicméně mám v záměru s tímto vystoupit. Pokud by někdo z vás chtěl vyjádřit něco podobného, eh, nic vám nebrání. Nastala chvíle, kdy je třeba věci říkat nahlas. No a nyní, vážení kolegové, pokud je o návrh rozpočtu, je třeba, abychom zmínili také pilotní projekty a přípravné akce. Nejprve tedy poprosím Giovanniho, aby nám prezentoval současný stav. Po této prezentaci pana předsedy ohledně chaosu v radě, kde levá ruka neví, co dělá pravá ruka, dokonce ani samotná eh, levá ruka zapomíná, co udělá před dvěma hodinami a činí přesný opak. Takže nyní se vrátíme k otázce rozpočtu na pilotní projekty. Jak si vzpomenete, začátkem června zde eh, v parlamentu jsme předložili návrhy pilotních projektů a přípravných akcí komisi k předběžnému vyhodnocení, jakési, tedy, jakési studii proveditelnosti, předtím, než budou provedeny příslušné rozpočtové kroky. Šlo také o určitá eh, přizpůsobení, která by usnadnila implementaci těchto projektů. Jak si vzpomenete, parlament předložil seznam 142 návrhů pilotních eh, projektů a přípravných akcí komisy k vyhodnocení. A celkově tedy tyto eh, návrhy představovaly 232,7 eh, milionů eur v, v závazcích a 160, 7,3 milionů se týkalo pilotních projektů, přičemž víte, že strop pro pilotní projekty, pro závazky na tuto věc činil cirka 40 milionů eur. Komise rozdělila projekty do čtyř kategorií a z těch 142 projektů, které, návrhů, které jsme předložili, vybrala pouze 29 pod písmenem A. To znamená, to jsou věci, které mohou být prováděny bez jakékoliv změny. 19 může být nebo eh, částečně nebo zcela eh, provedeny s určitými drobnými změnami pod písmenem B. 73 návrhů z parlamentu, nebo předložených parlamentem, jsou zcela pokryté právním základem a 17 není proveditelných. Dále jsou čtyři projekty, u kterých jsme zatím neobdrželi reakci komise. Toto první hodnocení ze strany komise nás staví před problém, který budeme muset zanalizovat eh, s tím, jak se bude postupovat dále, a totiž, že eh, většina eh, těch návrhů spadá pod okruh 1a. 51 z těch 142 spadá pod okruh 1a, kde marže pro návrh rozpočtu byla cirka 91 milionů eur. 19 projektů spadá pod okruh 3b a zde i v tomto případě eh, rozpočtová marže, která byla tady byla velmi těsná, A myslím, že někteří, kdo to navrhovali na základě hodnocení komise, budou muset eh, možná se zabývat eh, možností určitých změn. Myslím, že určitě eh, budeme muset zásadně zvážit, jaká bude marže pro jednotlivé okruhy v tom finálním návrhu připravených projektů, pardon, pilotních projektů a přípravných akcí, což je samozřejmě věc, o které budeme rozhodovat v závěrečném čtení rozpočtu. A je zde ještě další věc, kterou je zde třeba zdůraznit, a totiž toto předběžné hodnocení, které vypracovala komise, nám skýtá další prvky k analýze našeho návrhu a může nám to umožnit eh, tento návrh dále zdokonalit, dále doladit. Pokud ti, kdo projekty předkládali, chtějí provést nějaké změny na základě hodnocení komise, eh, měli by patrně dostat eh, slovo a nebo měli by tedy vyjádřit své změnové návrhy a poté bychom to měli přát výborům příslušným. A myslím, že bychom měli dát prioritu pilotním projektům a připraveným akcím, tak aby v závěrečném čtení rozpočtu bylo možné provést obecné hodnocení a vytvořit eh, balíček projektů, sestavit balíček projektů, které budou moci být eh, zrealizovány v příštím eh, rozpočtovém roce. Děkuji, kolegové. Jde tady Nyní o e, prohloubení e, obsahu a také e, rozsahu jednoho podrobného pilotního projektu. Podrobné jsou všechny, ale tady jde o jeden konkrétní, který předložil James Ellis a jsou do toho zapojeny všechny evropské instituce. Proto jsme přizvali k účasti na této prezentaci Žána Klauda Tebota, kterého velmi dobře známe, to generální ředitel PEPA v komisi dále kolegu Maceje Popovského, což je, eh, genera, eh, což je zástupce generálního ředitele, eh, panu generálního tajemníka ESVČ e a dále Matthewa Reese, který přichází z ředitelství pro no, obecné politické záležitosti rady. Poprosím vás, pánové, abyste hovořili dosti stručně, protože musíme přistoupit k hlasování. Nejprve samozřejmě dám slovo Jamesi Ellisovi. Děkuji mnohokrát. Eh, eh, v našem rozpočtovém výboru je vždy eh, málo času a někdy je obtížné zaměřit se co nejvstěžnější na to, na to hlavní. Ty už se popsal trošku ten projekt, jde o projekt jaksi, strategického myšlení v evropských institucích, takže možná Eh, jde o to tedy, jak eh, to ochopujeme my v Evropském parlamentu a následně další instituce, abychom měli strategický přístup k problematice Evropské unie. Eh, za touto iniciativou jsou dva pozměňovací návrhy, ale ono to vlastně je ve třech fázích. Nejprve zde pilotní projekt, s čím se pojí tento dokument, který máte před sebou. Je to zajímavý dokument k prostudování. Obsahuje řadu grafů, ale zejména se to týká zrůstu, eh, zestupu střední třídy a eh, kupní síly v Asii. Myslím, že to musíme mít na paměti, také se to týká eh, digitální infrastruktury a podobných věcí v souvislosti s našimi úvahami o rozpočtu do roku 2020. Ale má to ještě hlubší smysl a to se týká přípravných akcí, což, což tady se rozběhlo, kdy jde o koncentraci eh, sítí eh, vysokých eh, představitelů působících důležitých odborech různých institucí, tak aby se prohloubila, zlepšila spolupráce vzájemná. S tím, že nám jde o to, abychom měli funkční systém politické analýzy a tvorby strategií v EU, a to do, roku 2000, do konce roku 2014, jak stojí v pozměňovacím návrhu. Za tímto eh, účelem tady řada eh, pracovních skupin eh, se poslaných úředníků, které mají za úkol uh, globální trendy ve společnosti a podobně a čerpají také z externích expertíz. Je třeba stále více provádět networking s jinými ve světě, s Čínou, Brazílií, Indií a dalšími pokud a vývoj do roku 2030, takže je důležité nevnímat svět pouze v Bruselu, ale vědomit si, že okolní svět se rychle mění a musíme dobře chápat i jak. E, také e, pomohou e, webové stránky, které nám pomohou zorientovat se v tom, s jakou rychlostí k těmto změnám dochází. Takže já bych možná nyní poprosil, abychom dali slovo eh, třem našim hostům, které jste již eh, uvedl, eh, které zde dosvěd, kteří zde dosvědčí, tedy zda jde o dobrý nápad. Já samozřejmě doufám, že jejich vyjádření bude pozitivní, ale uvidíme tedy. Děkuji. Děkuji, Jamesy. Ano, byl nám obeslán ten první dokument, vypracovaný think tankem Common Space. Eh, eh, budeme mít možnost se s tím seznámit. Eh, je to velmi zajímavý první dokument. Pane Jean-Claude Tebote, přejete si vystoupit? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto příležitost vystoupit zde na, tépa, to, na téma tohoto skutečně pozoruhodného projektu. Je to návrh, který by nikdy nespatřil světlo světa, kdyby nevznikla tato iniciativa Evropského parlamentu. A samozřejmě nositelem této iniciativy je James Ellis. Eh, rád bych tedy zde vyjádřil na adresu vašeho shromáždění, vašeho parlamentu, veškeré uznání komise a jejího předsedy za tuto iniciativu která skutečně již výrazně eh, pokročila prostřednictvím pilotního projektu a není eh, připravených akcí, které běží. Tento projekt je důležitý z více důvodů. Jednak je důležitý proto, že jde o novátorský projekt, který vyplňuje určitou mezeru. Mezeru spočívající v tom, že mm, oproti eh, snad všem našim zásadním strategickým partnerům Evropská unie nedisponuje na úrovni EU eh, nástrojem eh, na podporu strategického rozhodování a řízení. V USA je National Intelligence Council, eh, který pro každého novezvoleného amerického prezidenta vypracovává zprávu, která mu umožní poté se rozhodovat. Na úrovni EU toto neexistuje pouze na úrovni jednotlivých členských států. Je to tady poprvé, kdy něco takového se objevilo. Navíc krize ukázala, že kdybychom možná Dříve bývaly rozvíjely se analytické kapacity a um, uvažování do budoucna možná jsme v některých uh, okamžicích mohli být o něco jasnozřivější. Ten projekt dále je originální kvůli své interinstitucionální povaze. To je, myslím, bezprecedentní u takovéto uh, akce, aby tedy to bylo řízeno Eh, pracovní skupinou, eh, do které jsou zapojeni generální tajemníci institucí. Eh, James tam je také výrazně přítomen i váš služebník za komisi. Takže to si myslím, že opravdu také pozorodný rys projektu. Je to ten projekt, který má podpořit EU, ale není jaksi eurocentrický, má globální dosah a Snažíme se o otevřenost a naslouchání eh, širokému spektru často protichůdných názorů některých našich eh, partnerů, tvůrců eh, politiky. Jde o velmi tedy bohatou, obsahuje bohatou diskusi. Vyústilo to také v první návrh dokument, který vám byl obeslán, který je velmi kvalitní. A děkujeme také za předložení návrhu přípravných akcí eh, či přípravné akce. U této přípravné akce je cílem obohatit, dále rozvinout tuto činnost na nejvyšší úrovni vždy v duchu tedy otevřenosti vůči mezinárodnímu dění a eh, konstruktivních, konstruktivního uvažování. Na závěr bych ještě rád uvedl, že Eh, samozřejmě v závěru toho procesu bude stát finální produkt, bude to eh, všeobecná zpráva eh, o vývoji do horizont, s horizontem do roku 2030 a kromě toho tady bude i operativní část určená určená pro příštího předsedu EU e v příštím období 2014 až 2019. A poté uvidíme, uvidíme, do jaké míry se tento systém případě, případně ustaví jako něco trvalého, stálého. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu a institucím, které se od toho eh, zapojily. Děkuji za vynikající spolupráci v této pracovní skupině, která mimochodem opět zasedne dnes a která zajišťuje eh, každodenní řízení této věci. Chci také poděkovat sekretariátu Evropského parlamentu, jeho generálnímu tajemníkovi, který se velmi angažuje eh, u tohoto projektu. Chci poděkovat tedy celému týmu Evropského parlamentu. Eh, samozřejmě to, aby pokračovala podpora Evropského parlamentu, je eh, tato věc je pro nás Eh, nutnou podmínkou pro dosažení cílů, které jsme si stanovili, ale eh, chci, abyste věděli, že komise prostřednictvím BEPA také bude plně zajišťovat svoji účast na tomto projektu, eh, tak, aby mohl být úspěchem. Myslím, že už to velmi dobře pokročilo díky této zprávě, tomuto dokumentu a myslím, že se nám podaří tuto práci ještě rozvinout dále. Děkuji za pozornost. Děkuji, drahí příteli, děkuji také za vaše laskavá slova na adresu našeho zpravodaje a Eh, dalších složek parlamentu. Pan Popovský náš, nás nyní eh, seznámí s pohledem ESVČ a možná se dotkne také pár slovy rozpočtu. Prosím. Merci, monsieur le président. Uh, thank you, thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych za sebe vyjádřil to, že si velmi ceníme vedení tohoto parlamentu za tuto iniciativu. Osobně bych rád vyjádřil vděčnost panu Elisovi, protože jde, abychom v rámci Evropské unie vytvořili kulturu strategického myšlení. Institucionální povaha tohoto projektu je také velmi důležitá, protože my skutečně potřebujeme interinstitucionální přístup. Eh, první zpráva ESPAS eh, tedy poskytla první dobré zprávy. Je to základ, na které můžeme dále stavět, pokud chceme posílit naši vzájemnou spolupráci. Eh, představitelé Evropské služby pro vnější činnost tím naprosto souhlasí a jsou tomu oddáni. Myslím si, že by to, mm, tento projekt měl přinést přidanou hodnotu všem zúčastněným, měl by přinést velmi kvalitní výzkum. To znamená, že bychom k tomu měli přistupovat pragmatickým způsobem. Celý projekt bude z dlouhodobého hlediska velmi velmi zajímavý. Díky němu budeme schopni ohodnotit účinnost stávajících strategických rámců, které máme k dispozici především v oblasti eh, vnějších vztahů, ať už jde o dlouhodobý pohled na eh, evropskou bezpečnost. Eh, my jsme nedávno přijali strategický rámec pro oblast lidských práv a demokracie a do budoucna chceme vytvořit strategický rámec v oblasti kyberbezpečnosti. Evropský institut pro strategické studie byl do toho projektu zapojen a bude do něj zapojen i nadále. A já doufám a jsem přesvědčen o tom, že, jeho nový ředi- že bude mít brzy nového ředitele. To znamená, že jsem chtěl ještě jednou dát jasně najevo uh, naši lojalitu. Budeme i nadále tomuto projektu zavázáni. S vaším souhlasem bych si dovolil krátce okomentoval rozpočet ESVČ. Koreper zamítl jakékoliv navýšení našeho rozpočtu. Já souhlasím s, poznámka, s poznámkou pana Monce, že musíme eh, posuzovat jednotlivé instituce individuálně. Rada nechtěla umožnit, aby naše instituce fungovala stejně jako v roce 2012. My si samozřejmě jsme vědomi veškerých finančních omezení, nicméně stále ještě se nacházíme v počáteční fázi, máme specifické potřeby, například máme síť 141 e, e, delegací e, které jsou i ve třetích zemích, Kromě, zemí, kromě toho jsme postiženi slabým, slabou hodnotou eura a musíme zaručit naši bezpečnost, například v Iráku nebo v Afganistánu. To znamená, že jsem se chtěl pouze přimluvit za to, abyste nás tedy eh, podpořili v rámci dalšího vyjednávání o rozpočtu v Radě. Děkuji. Merci, cher ami. Děkuji. Vážení příteli, náš zpravodaj si velmi dobře zaznamenal vaše poslední slova, která byla samozřejmě důležitá. Na závěr ještě pan Matthew Rees eh, z generálního ředitelství pro politické záležitosti rady. Děkuji, pane předsedo. A děkuji. Rád bych zdůraznil to, co řekli kolegové přede mnou. Děkuji mm, poslancům parlamentu a děkuji také panu Jamesi Ellisovi za to, že inicioval tento projekt, protože to velmi jasně ukazuje, že je tady určitý deficit. E, naši klíčoví partneři jsou v tomto ohledu dále než my. Velmi důležité je, že jsme s tím začali. Výchozí situace tedy je, že je velmi dobré, že instituce se dívají směrem vpřed, do budoucna a je dobré, že tak činíme společně. Snažíme se v této souvislosti eh, spojit to, co máme eh, v našich institucích nejlepší a snažíme se to spojit eh, v jisté think tanky společně s našimi partnery a doufáme, že to přinese nějaký finální produkt že budeme schopni tedy strategicky přistupovat k našim evropským politikám eh, v období 2013 až 2019. Kromě toho eh, jsme se tedy dostali do situace, kdy eh, tady pravděpodobně se budeme ohlížet zpět a budeme říkat, že bylo dobré, že jsme něco takového měli k dispozici. Děkuji, děkuji vám, pane kolego. Můžeme, mohli jsme se tedy ověřit, že všechny instituce Evropské unie mají zájem o tuto věc, aktivně se toho účastí, účastní, platí to i pro Evropský parlament, jak se zasnělo, pan generální témník Klaus Vele této věci přikládá mimořádný význam a také se snaží zlepšit kapacitu parlamentu předvídat v střednědobém a dlouhodobém hledisku vývoj a využít eh, veškerou dostupnou expertízu, to je včetně té, eh, která je k dispozici v jiných eh, institucích EU. Dnes například jedna s generálním ředitelem OECD v Paříži a snaží se zjistit, jak 200 ekonomů pracujících pro OECD mohou také přispět k našim ekonomickým úvahám. Děkuji mnohokrát a nyní navrhuji, abychom uzavřeli tento bod. Měli jsme příležitost uvědomit si, v jak eh, velkých potížích se ocitá rozpočet pro příští rok a konec konců se tomu, k tomu ještě vrátíme odpoledne eh, na konkrétním příkladu agentur. A nyní v souhlase s naším časovým rozvrhem, dokonce s drobným párminutovým předstihem, Přestoupíme k hlasování. Navrhuji, abyste si připravili hlasovací karty. Voilà, tout le monde a sa carte. Všichni mají svoji kartu. Poprosím ty, kdo opouští sál, aby tak učinili v tichosti. A nyní začneme bodem číslo 21 a 22. Jsou to dvě zprávy kolegy Kozlovského. nejprve Takže. nástroj spolupráce v oblasti... ...de sûreté nucléaire. Všichni máte své seznamy hlasovací. I EPP. Takže, devatenáctka, paní Helga Krepela. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se. Zamítnuto. 20 od pana Kajera. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě dva nám chybí. Končím hlasování. 12 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel. Salvador asi žvíka nějaké oříšky, ne? Tak co si teda, jak jsi hlasoval? Proti? Výborně. Dobře, tak. to zapomněl, čili 14 proti, 12 pro, zamítnu to. Osmička. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Ta byla stažena. 22. Pan Munis. Promiňte, od paní Munis. Omlouvám se, říká pan předseda. Všem sekretariátu tady se nějak popletlo. A mě špatně označili. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Zamítnuto. Devítka. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Jeden, dva, zdržel se někdo. Bez těchto hlasů, takže přijato. Dále je to 23, Nejnský. Pro, proti. 1, 2, 3, 4, 5. Zdržel se někdo? 1, 2. Přijato. Desítka od pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Takže ještě jednou desítka od zpravodaje. Zahajuji hlasování. 27 by mělo být hlasující, ovšem vidím, že zatím máme pouze 26. Najednou je tam 28, někdo tam dal kartu navíc, 27, to je v pořádku, takže končím hlasování. 14 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel. Salvador, Salvadore, máš kartu? Všechno, čili 15 pro, 13 proti přijato. 11 od zpravodaje. Kompatibilní s následujícím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nikdo se nezdržel. přijato. 24. 24. Kompatibilní s jedenáctkou, kterou jsme přijali. Ovšem ta druhá část, ta byla stažena. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dvanáctka. Kompatibilní s následujícím návrhem. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Šest. Zdržel se někdo? Dva. Přijato. pětka. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Pět. Zdržel se někdo? Dva. Přijato. šestka od pana Gehera. Kdo je pro? To je, to vlastně kompatibilní. Ovšem zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 27. Helgi, ten nám vypadal, protože jsme přijali 12. 13. od pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Dva, tři. Zdržel se někdo? Přijato. 28. od paní Muniz. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Tři? Pardon, pět. Zdržel se někdo? Přijato. 29. Od paní Trupel. Kompatibilní s 28. Ovšem zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina. To je jasné. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 30 od paní Muniz. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdržel se někdo? Přijato. 31 od paní Muniz. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Omlouvám se, říká vám předseda, zamítnuto. Ověříme to. Myslím, že to bylo zamítnuto. 31 od paní Muniz. Zase nám tam někdo přibývá. Z EKR tam máme o jeden hlas navíc. Jeden musíme stáhnout. A doplníme tam ještě jedno jméno, dobře? Čili končím hlasování. To znamená 11 pro, 15 proti, 5 se zdrželo, zamítnuto. 32 od paní Trupel. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 5. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se. Zamítnuto. 33 od paní Trupel. Stejná situace. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 4. Kdo je proti? většina, zdrželi se jeden, zamítnuto. 34, zase paní Trypel. To je hlasování po částech, první část. Tam došlo k zrušení až po slova i ve se supported. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Vy dvě, paní kolegyně. Pan Jean-Luc tady, ano, ten trochu váhá, ten ještě neví, ano, politická, ovšem linie jste zvítězila. Tak kdo je proti? Jean-Luc. Kdo se zdržel? Jeden. Takže opravdu velikou většinou zamítnuto. Druhou část teda musíme odhlasovat to znamená zrušení té poslední části a tak dále. Zpravda je proti, kdo je pro? Kdo je pro? A socialisté najednou jsou pro. Kdo je proti? Většina, zdrželi se, zamítnuto. Hmm, z tohoto návrhu Helgy nám už nic nezbylo. Úvodní ustanovení. Můžeme unblock hlasovat 3, 4, 5 od zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji, proti. Jeden, zdrželi se. Přijato. Všechny tři. Šestnáctka od Helky. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Socialisté a zelení. Kdo je proti? Všichni ostatní. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmnáctka od Helky. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Stejný a paní eh, Bertman. Kdo je proti? Berika. Většina, čili zamítnuto. Šestka od zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden. Zdrželi se? Dvě. Přijato. Osmnáctka od paní Muní. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Aha. Tak to je, to je těsné, to je opravdu těsné. Zahajuji hlasování. Ověříme to. Hlasujte nyní. Můžeme hlasovat nyní. Končím hlasování. Končím hlasování. 14 pro. 14 proti plus 1. Nikdo se nezdržel. Hmm, nevím, jestli tam můžeme přiznat tedy na hlas, který nebyl elektronický, ale bylo to prostě zamítnuto. Sedmička od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dva. Přijato. A nyní návrh legislativního na, uh, usnesení. Jednička od zpravodaje, kde pro, proti, jeden. Zdrželi se? Přijato. Dvojka od zpravodaje, kdo je pro? Proti? Jeden, dva. Zdrželi se? Přijato. Čtrnáctka je kompatibilní, to je od paní Muniz, ovšem zpravoda je proti. Kdo je pro? Někdo změnil názor, dokonce i zpravodaj. Kdo je proti? Devět. Zdrželi se? Většina je pro, čili přijato. Patnáctka. Kompatibilní s předchozími návrhy zpravodaj je proti. A no, neustále vidíme, že pokračuje ve stejném názoru, čili je proti. Koordinátor nám trochu váha, kdo je pro. Devět, kdo je proti. To je veliká většina. Zdržel se někdo? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování uděláme elektronicky. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, Jose. Závěrečné hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 27 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Zpráva je schválená. Blahopřejeme našemu zpravodaji, který zatím tady není. Aha, promiňte, říká pan předseda, já se omlouvám, já jsem se podíval špatným směrem. Samozřejmě blahopřejeme, Jane, blahopřejeme. A nyní pokračujeme ve zprávách. Ve stejné, teda v zprávě stejného zpravodaje a je to nástroj pro rozvojovou spolupráci. Osmička od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Většina je pro, přijato. 45. Že tam bude ústní pozměňovací návrh 3, paní Brandner. Zároveň je tam napsáno, že je to že to nespadá v podstatě do záležitostí rozpočtových, tak to jsem to pochopil. Kdo je pro? Levice. Kdo je proti? Pravice. A zdrželi se asi centristé. Uvidíme, ověříme to elektronicky. 45 od paní Brandner, který vlastně, to je návrh, který nespadá do našich eh, pravomoci našeho výboru. Končíme hlasování. 13 pro, 16 proti, 5 se zdrželo, zamítnuto. No ano, ní už kolega má kartu, ovšem i přesto jsme to tuto 45 eh, neschválili. 46 od paní Brante, je tam ústní z návrh, do kterého by se dodalo v angličtině relevant indicators, including a tak dále. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. To si myslím bylo opět těsné, velice těsné. Zahajuji hlasování. 33 nám hlasuje, jak vidíme. Končím hlasování. 17 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel. 46 je schválena. 47 od paní Muniz, zpravoda je proti. M- mohl bych to až do 49, mohli bychom unblock. Šlo by to? Ne? Tak ne. Tak 47. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 48. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zamítnuto. Devítka. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Uvěříme to. Většina byla pro, podle mého názoru uvěříme to nicméně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 10 proti, 6 se zdrželi přijato. Desítka od zpravodaje. Pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Přijato. Padesátka od paní Brandner. Kompatibilní. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Pravice a centristé. Zdrželi se? Zamítnuto. Jedenáctka od zpravodaje proti, dva, zdrželi se liberálové a demokraté. Přijato. 51. Kompatibilní od paní Zpravda je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 12. Zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 52, paní Nejnsky, rovněž kompatibilní, kdo je pro? Proti? Dva. zdrželi se, přijato. 53, paní Nejnsky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 54, s ústním pozměňovacím návrhem, paní Nejnsky, kdo je pro? Proti? 6. Zdrželi se. Přijato. 55. Stejný, stejná autorka. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? 2. Zdrželi se. Přijato. 13. Od zpravodaje. Kdo je pro? Proti. 7. Zdrželi se. 1. Přijato. 56. Od paní Muniz. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. zdrželi se, přijato. Čtrnáctka zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že to musíme ověřit. Čtrnáctka od zpravodaje. Zahajuji hlasování. Čím dál, tím je nás více. Teď máme několik hlasů navíc od EKR. Končím hlasování. 16 pro, 14 proti, 1 se zdržel. Přijato. To byla 14. 15 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Rovněž musíme to ověřit. Mám pocit, že je to stejnou většinou, ovšem je to tam opravdu velice těsné. jeden, dva hlasy, musíme to ověřit. Hlasujeme nyní, hlasujeme. Patnáctka. Končím hlasování. 13 pro, 17 proti. Hm, teď to bylo zamítnuto, jeden se zdržel. 14 jsme přijali, 15 jsme zamítli, 16 od zpravodaje. EPP už nehlasuje? Prosím, prosím, trošku úsilí do toho, jenom zvednout ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Byl to návrh zpravodaje, je to vaše skupina. 57. Od paní Nejnsky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Většina byla pro. Sedmič, sedmnáctka od zpravodaje. To znamená, že tam nebude bez slova the union v angličtině, je pro, proti, 7. Zdrželi se. Přijato. 58. od paní Brandner. E, v angličtině tam máme do Pařížskoj, to znamená, že to nespadá do našeho rozsahu, našeho rozpočtu. Zpravda je proti, kde je pro, kde je proti, většina, zdržel se někdo, jednu to 59. od paní Nejnsky, zpravda je pro, kde je pro, proti, zdrželi se, Děkujeme stejnou většinou pro 18 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 60. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 19. od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 20 od zpravodaje. S ústním pozměňovacím návrhem 2. Kde pro? Kde proti? 5. Zdrželi se. Přijato. 61 od paní Muniz. Čili to nemusíme hlasovat 21 od zpravodaje. Kde je pro? Proti? Ověříme to, protože socialisté byli proti. Prosím, abyste, milí kolegové a kolegyně, zvedali ruce. 21. nyní musíme ověřit od zpravodaje. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, kteří kolegové tady spí. Hmm, nebudu zde nikoho pranýřovat, jmenovat, ale vidím to. Končím hlasování. 16 pro, 15 proti. Přijato. Ale opravdu těsně. 62 od paní Brandner. Zpravodá je proti. Kde je pro? Proti? Myslím, že většina byla pro. Ověříme to. 62 od Francesky. Končí hlasování. Takže ne. 15 pro, 16 proti. Nikdo se nezdržel. A vidíme zde nějaké. Vy jste byli teda pro nebo proti? Vy rovněž jste byli? Takže ještě jedno. Prosím, dobře, anulujeme to. A ještě jedno. vás poprosím. Ověříme který to byl návrh? Teď už jsem se ztratil. 62. 62. Hlasovali všichni, hlasujeme, prosím. Končím hlasování. 15 pro, 15 proti. Je to pozměňovací návrh, takže to. Ano, jsou tam takové nějaké ano, politické záležitosti, je to nesmírně komplikované. Francesca jistě ví, co tam proběhlo. 63 od paní Liensky. Stáhne se druhá část pozměňovacího návrhu. Zpravda je pro, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Přijato. 64 od paní Linsky. Zpravda je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 kalt, paní Brandner. Zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. 66 kalt, paní Brandner. Ve dvou částech. Zpravodaj se nejlíbí ani jedna z těchto částí. První část bez slov the peace building v angličtině. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část. Mír tam zavádíme zpět, ovšem zpravodaj si to nelíbí. Kdo je pro? Pouze tři dámy jsou pro mír. Kdo je proti? všichni ostatní. Takže jsme to neschválili. 67. od paní Lienský. Kdo je pro? Spravodaj pro. Proti? Drželi se. Přijato. 68. Stažení druhé části návrhu. Zpravodaj je pro, kde je pro, kde je proti, jeden je proti, dva, tři, čtyři, pět. Zdrželi se. Přijato. 22. od zpravodaje. Kde je pro? Proti 8. Zdrželi se. Přijata. 69. od paní Jinsky kompatibilní. Eh, zpravodaj pro, kde pro, kde proti. Juta je proti. V tom případě to musíme ověřit. 69. 13 pro, 17 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. 23 od zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 24 od zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 70. 71. Mohli bychom to spojit od paní Muniz Unblock? Výborně. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti. Jeden, dva, tři, čtyři. Zdržel se někdo? Oba dva jsme schválili. 25 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 72 od pana Gerence. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní přílohy. 73 od GUE. Kdo je pro? Pravda je proti. Proti? Většina, docela překvapivě. Chcete, abychom všechny tyto návrhy od GUE, abychom teda o nich hlasovali, nebo ne, ne, protože je zpravodaj. Ne, ne, to nemůžeme asi, vidím, že je tam zpravodaj, že by to nešlo ale možná alespoň pět, těch prvních šest, to znamená 73 a 78 zpravodaje proti. Mohli bychom takhle blok? Pokud ano, tak elektronicky, jenom abychom byli si jistí, protože víme, jak to s tím hlasování bylo. To znamená 73 až 78 hlasujeme elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 16 pro, 15 proti. Nikdo se nezdržel. Všechny tyto návrhy jsou přijaty. Blahopřejeme kolegyni de Susa. 79. Tam je to hlasování po částech, to je komplikovanější. První část eh, v angličtině From Supporting Specific Initiatives to National Health Policies. Pravda, se to nelíbí. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Myslím si, že stejnou většinou jsme to přijali. Druhá část, zpravodaj se líbí, kdo je pro. Velká většina, kdo je proti. Jeden, zdrželi se. Hm, tak u té druhé části nás jsme to přijali. Nyní tři pozměňovací návrhy od stejných autorů. Můžeme rovněž unblock to je podle mě, to bude stejná většina. 80, 81, 82, kdo je pro, děkuji, kdo je proti. Děkuji, zdrželi se. Myslím si, že stejná většina já myslím, že nikdo nezměnil názor. Dobře. Tak to je triumfální výsledek pro QE. Blahopřejeme. A nyní úvodní ustanovení. Co kdybychom hlasovali 3, 4, 5 a blok od zpravodaje? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28, 29, paní Brandner, unblock. Můžeme? Ne? Ne. Takže 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 29. od paní Brandner, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Šestka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Třicítka kompatibilní. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? oběří mi to. Bylo tam hodně těch, kteří se zdrželi. Třicítka od paní Brandner. oběříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 11 pro, 17 proti, 5 se zdrželo. Hm, vidíme, že jsme to zamítli. 31 od paní Brandner, zase něco, co k nám nepatří. Zprava je proti, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto stejnou většinou. 32 paní Brandner, zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Hmm. Ta většina tam byla jasná. A dále je to 33 od paní Muniz, opět to nespadá k nám. Zpravda je pro, kdo je pro, kdo je proti. 9. Zdrželi se. Přijato. 34. Pan Hartong. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 3. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se zamítnuto. Sedmička od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 35. Od paní Brandner. Zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 37. Od GUE rovněž něco, co k nám nepatří. Kdo je mm, mm, pro? zpravodá je proti. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Hmm, Alda, té prostě dneska nedokážeme odolat. 37. od Francesky Brandner, zpravodaj. Je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Hmm, lehká většina proti. 38. Paní Brandner, zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Velká většina pro. 39. Od paní Muniz, který je kompatibilní s 38. Zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 40. Paní Brandner, je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 41. Pan Hartong, zpravodaj je proti. Kdo je pro? 1, 2, 3. Kdo je proti? Většina zdrželi se, zamítnuto. 42. Oznaní Muniz. Je to hlasování ve dvou blocích. Zpravodaj je pro obě části. První část v angličtině Fighting Climate Change Reinforce the Impact. V angličtině kdo je pro, kdo je proti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Not Notwithstanding the fact až po an addition. An additional. No. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Jeden se zdržel. Přijato. 43 Marie Monizové. Autoscope. Kdo je? E, eh, rozpravě proti. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Číslo 44, eh, zpráva proti, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. K návrhu legislativního usnesení mohu dát jedničku a dvojku zpravodaj Amblok, Kdo je pro? Proti, čtyři, zdrželi se, přijato. Číslo 23, paní Muniz, kde, které, což je slučitelné, ale zpravodaj se nelíbí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 26, Haglunda a Gerence, kdo je? Což je také slučitelné, ale zpravodaj se opět nelíbí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Ne, eh, pardon, eh, pane zpravodaji. Pane předsedo, mohli bychom prosím ověřit číslo 48, zda bylo přijato či zamítnuto? 48. Číslo 48. Bylo to hned z kraje. Article 2, paragraph Yes, article. The Maria Muniz. Maria, je to od Marie Muniz? Ano. Co říká sekretariát? Sekretariát má zaznamenáno, že to bylo přijato. Můžu o tom hlasovat znovu, pokud se přijete. Dobrá. Takže to bylo hned na začátku článek 2, ostavec 2. Je zde, zpravodaj se není jest, takže ze zložilosti, ze zložilosti k němu navrhuji, abychom opět hlasovali. 48. paní Muniz tady. Elektronicky, prosím. Do vote est pour, 17 pro, 16 proti. Takže skutečně to bylo přijato ale je to takto lepší, protože mezidobí došlo ke změnám ke, ve složení. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 28 hlasů pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme panu Kozlovskému. přijetí dvou důležitých zpráv. Výborně. A nyní bod 23, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch loděnic v Odenze v Dánsku. Naším zpravodajem je pan Bensen. Kde máme našeho zpravodaje? Promiňte, tady vás máme, takže Poprosím vás o stručnou prezentaci své zprávy. Děkuji, předsedo. Tato žádost je v souhlase s pravidly. Ta loděnice v Odense byla eh, největším zaměstnavatelem eh, v regionu. V dobrých eh, dnech měla více jak tisícovku pracovníků. Byla tam, už sto let se tam stavěly lodě a kontejnery. Dnes se budují v Koreji a dnes se staví v Koreji a v Číně. Loděnice byly uzavřeny a mnoho hrdých um, loďařů a kovářů přišlo o svoji práce a musí se nyní rekvalifikovat, nalézt se novou práci a novou budoucnost. Děkuji, pane předsedo. Très bien. Merci. Dobře, děkujeme zpravodaji. Máme zde více do pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh číslo 2. Ne, to je pokryto v prvním poslanci, takže, v prvním odstavci, takže o tom nebudeme hlasovat. Poznací návrh číslo 3, což je pokryto odstav, odstavcem 2 návrhu zprávy až na druhou část, apeluje na komisi, urges eh, the Commission až po slovo occasions. Tedy nahradit druhou část druhého stavce zpravodaje pro kde pro, proti. Zelení jsou proti nebo pro? Helgo, jste pro nebo proti? Pro, dobrá. Osm. Zdrželi se? Druhá část tedy byla přijata. Poznací návrh číslo čtyři od liberálů. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Většina. Zdrželi se. Zamítnuto. Pětka. Perváš bere se další. Zpravodaj je pro. Mohu nechat hlasovat unblock o 5, 6, 7 od stejných autorů? Zpravodaj je vždy pro? Ne. Ne, an, An Jensen, čím více můžu odpovědět, tím je spokojenější. Takže eh, šestka, kde pro, proti, zdrželi se, eh, pardon, to byla pětka, šestka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, sedmička, kde pro, proti, rovněž přijato, ale pravda, že liberálové měli niancovaný postoj. Není číslo 8 od liberálu zpravodaje pro, kde pro? Proti? Socialista pan Hartong. Zdrželi se? Jeden se zdržel. Přijato. Číslo 9, o tom nehlasujeme, protože už je to obsaženo to zase 9. Číslo 10, zpravodaj proti, kdo je pro? Liberálové a konzervativci, kdo je proti? Prakticky všichni ostatní zdrželi se zamítnuto. Číslo 11 od Pervanš. Ve dvou částech. Zpravodaj se líbí první část. Kdo je pro? Proti. Šest. Kdo se zdržel? Děkuji. První část byla přijata. Nyní druhá část Especially weak. Zpravodaj se nelíbí slabost. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zdrželi se? Ne. Navzdory Geranovým snahám. Eh, Geran přesvědčil zelená ale nikoli GUE, takže zamítnuto. Nyní číslo 12. pravda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 13 liberálu. Spravodaj proti, kde pro? Liberálová konzervativci, kde proti? Většina, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 14 od Pervánč, zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Stejnou většinou. Většina jsou koherentní. 15 od Pervánč, zpravodaj tentokrát proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 16 od Pervánč. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 17 od Liberálu, Zpravodaj je proti. Kdo je pro? EPP by měla být pro, ne? Kdo je proti? A pardon, Zdrželi se? No, výborně. Takže liberálové zasažení mamutem. Dále poslední číslo jedna strany proti kde pro? Je proti. Stejně stejnou většinou to. A není závěrečné hlasování elektronicky, poprosím. Hlasujte, prosím. Hlasování běží, my potřebujeme 34 hlasů za normálních okolností, konec hlasování. 28 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme našemu zpravodaji. Čeká nás ještě další věc, která se týká Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A to má na starost kolega Naranjo Escobar, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Využiju pouze jednu jedinou minutu, abych vám přednesl několik čísel, která ukazují, jak důležitá je tato petice. Jde o 1,3 eh, milionu euro pro Aragonu ve Španělsku, kde se v důsledku finanční krize eh, nezaměstnanost trojnásobila a Eh, tento region byl finanční krizí velmi postižen, ne pouze v maloobchodě a v automobilovém průmyslu, ale také v dalších oblastech průmyslu, například ve stavebnictví. Kromě toho je tomu tak, že automobilový průmysl má mnoho subdodavatelů mezi malými a středními podniky a proto jsou důsledky krize skutečně obrovské. Oblast stavebnictví a nemovitostí byla také postižena krizí na trhu s nemovitostmi. V tuto chvíli je to tak, že vládní úřady ve Španělsku se snaží eh, škrtat. Aragon musí ušetřit 500 milionů euro a my víme, že poprvé od roku 2001 je tomu tak, že Španělsko spadlo pod evropský průměr, pokud jde o příjem na jednoho obyvatele. To znamená, že je velmi důležité, abychom tento nástroj mobilizovali, byť je to pouze na eh, mikroúrovni. Eh, bojujeme tak proti nezaměstnanosti pouze na mikro makroúrovni, ale nepochybně to přispívá k tomu, že zabráníme eh, vyloučení lidí ze společnosti a přispíváme k zachování jejich důstojnosti. Děkuji. Takže připravme se hlasovací seznamy. Poznací návrhy 2, 3 a 4. O těch se nebude hlasovat, protože jsou již zapracovány eh, v odstavci 1, 2 a 4 návrhu zprávy že o kvalitu vztahu mezi výborem pro zaměstnanost, které, které dává stanovisko a naším výborem. Takže první, o čem hlasujeme, je, je číslo 5 pana Alvara, zpravodaj proti, kdo je pro? 5, kdo je proti? Zamítnuto. Číslo 6, Pervanš Beres, kdo je pro? Zpravodaj pro, kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 7 už je obsaženo v odstavci 5, takže se nehlasuje. Číslo 8 pana Alvara, zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Socialista a Hartung jsou v menšině přijato. Devítka od Pervanč je obsažena v odstavci 7 až na část, eh, abychom zlepšili to, že se vzájemně odpovídá eh, nabídka a poptávka na trh práce, kdo je pro, proti. Čtyři proti, zdrželi se, přijato. Číslo 10, Pervanč, zpravda je pro. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 11 od Pervanč s ústním pozděcím návrhem, kde nahrazujeme regrets, lituje slovem notes, zaznamenává, bere na vědomí. To je důležitá niance, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Zdáme se tedy lítosti. Není eh, dvanáctka pana kde pro, pravda je proti, eh, proti. Zdrželi se mamouti toto opět porazili. Číslo 13 od Perváň. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 14 od Perváň. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se stejnou většinou přijato. Nyní číslo 15 pana Alvara. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 8. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Není k bodům odůvodnění. Poslanec číslo 1, opět tu Avara, zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se rovněž zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Le vote est clos. Konec hlasování. 29 pro 4 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme panu Narancha, Narancho Escobar. Nyní přistoupíme k hlasování. O dvou zprávách Barbary Matery, což bývá vždy emotivní okamžik. Nejprve zpráva eh, zavedení programu práva občanství na léta 2014 až 2020. Číslo 25, eh, paní Veržia. Zpravodajka je proti, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že se máme většinu proti, ale není to zcela jasné. Takže poznací návrh číslo 25, zpravodajka je proti, hlasujte prosím. Hlasujte prosím. Elektronik je clos. 11 pour 20 contre, effectivement, il est rejeté. Zamítnuto. Skutečně. Není číslo 5 zpravodajky, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 26, paní Veržia, zpravodajka je proti, kde je pro? Proti. Strželi se zamítnuto, stejnou většinou jako před chvílí. Číslo 6, zpravodajky, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Nyní unblock číslo 28, 28, 29. Ne. Dobrá. Číslo 27, paní Veržia, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Zdálo se mi, že to probíhalo stejně u všech tří, ale to nevadí. Číslo jsem zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 30, paní Veržia, zpravodajka je proti, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 8, zpravodajky, zde máme dílčí hlasování. Bylo staženo? A pardon, eh, takže hlasujeme pouze o první části. Druhá byla stažena. Eh, první část eh, zrušení slova corporate se souhlasem zpravodajky respektive na návrh zpravodajky. Kdo je pro? A proti? Děkuji, zdrželi se. To znamená, vypouštíme slovo corporate. Není unblock číslo 31 32? Ano, můžeme? Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty oba. Číslo 33, paní Gressle. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se, přijato. Číslo 9, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Vidím, že většina se zná být pro, ale nejsem si jist, takže hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. 21 pro 12 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Není potenciálních číslo 11 eh, od paní Veržia. Zpravdu je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Nyní číslo 12, paní Veržia, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto, stejnou většinou. Číslo 13 od paní Veržia, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Výrazně zamítnuto. Zdrželi se. E, číslo 14, paní Veržina, zpravodajka je pro. Pro tentokrát. Kde pro? Je proti. Zdrželi se přijato. Číslo 15, paní Veržina, zpravodajka je proti. Kdo je pro? 7 proti. Zdrželi se zamítnuto. Kvorum odůvodnění. Číslo 16, paní Veržina, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti Zdrželi se zamítnuto. Číslo 17 od Edergardia Sápal, Část byla stažena. Ne, pardon, dílčí hlasování bylo staženo. Hlasujeme o tom tady celém. Kdo je pro, zpravodajka je pro, kdo je proti. Děkuji, zdrželi se. Přijato. Mohu nechat hlasovat unblock až do dvacítky? Někteří poslanci ale jsou záměrně zlí na předsedu, jinak to nemohu nazvat. Číslo 18, tedy kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 19, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 20, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto rovněž. No, nyní remarks eh, číslo 21 paní Veržia. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 3 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 22, 23 unblock, ano? Ne. Číslo 22, paní Veržia, kdo je pro? proti, zdrželi se, naprosto zničeno. 23, paní Veržia, kdo je pro, proti, zdrželi se, to, ale s elegancí. Číslo čtyři zpravodajky, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Číslo 24, paní Veržina, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní návrh legislativního usnesení. Můžeme vzít unblock všechny tři návrhy? Tentokrát snad ano. A kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky této první zprávě paní Matery, o které dnes hlasujeme. Hlasujeme konec hlasování. 28 hlasů pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme Barbaře. Šlo o práva občanů díky Barbaře Matere. Konečně budou občané vybaveni právy. A nyní je třeba financovat justici v letech 2014 až 2020. Další zpráva paní Matera. A je to pozměňovací návrh 6 od zpravodajky, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Mohli bychom pozměňovací návrhy paní Aldy Susa Jídan blok? Kromě sedmnáctky. Můžeme hlasovat o 13, 14, 15, ne, nemůžeme. 13, 14, dobře. 13, 14, unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Může 15, 16, 17 společně? 15, 16, dobře. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička od Barbary. Tam je hlasování, promiňte, omlouvá se pan předseda, přesně tak, jak to bylo před chvílí. Jediné hlasování, to znamená, že tam z toho vyškrtneme slovo corporate, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, Toto slovo jsme vyškrtli. 18.19 společně. Kdo je pro? 18.19. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 20. Od eh, Heider. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 21. Rovněž od Heidera. Kdo je pro? Zpravda je pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 22. Inge Kressler, zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička, zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 23, 24, 25, 26, kromě teda 26. Takže 27, 28, ano? Čili hlasujeme o návrzích. Všech návrzích Jorgena Klutého, kromě 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Všechny byly zamítnuty. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Rovněž zamítnuto, ovšem malou většinou. A nyní úvodní ustanovení desítka od Jorgena Kluteho. Spravodajka to akceptovala s ústním pozměňovacím návrhem v angličtině, který zní Public Awareness Prevention of Drug Trafficking, Illicit Drug Trafficking and Other Illegal Activities Related to Drugs. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Pouze zelení, zdrželi se. Výborně. Přijato. S tímto ústním pozměňovacím návrhem. Jedenáctka a dvanáctka blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 3, 4, 5 do zpravodaje. blok. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh tohoto legislativního usnesení všechny tři můžeme společně, kde je pro, proti, zdrži, tři proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujeme nyní. Hlasujeme. Končím hlasování. 28 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme Barbaře Matere, která zachránila jak práva našich občanů, tak i spravedlnost. Ano. A nyní se dostáváme k těm platbám, k převodům. Paní Francesca Balzány zde není, ovšem dala mi následující instrukce. Já bych vás informoval o jejich návrzích, pouze teda pokud by někdo nechtěl z její skupiny ji nahradit, nechce. Takže ty návrhy od paní kolegyně, já, pokud jsem to špatně pochopil, to, co mi zde navrhuje Francesca, tak mm, samozřejmě neváhejte a zasáhněte. Čili ta první záležitost. Máme tam dva transfery, dek 11 a 14, které v podstatě se jsou, korespondují s tím hlasováním ohledně fondu přizpůsobení se globalizace. Hlasujeme nyní, kdo je pro, pro tyto transfery, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Takže to je samozřejmě v pořádku. DEC 19, tento transfer, tam blahopřejeme mm, našemu úsilí, které jsme odvedli proti radě, protože my jsme chtěli zjistit, abychom mohli využít eh, asi těch 500 milionů částky z minulých let, které se nevyužily, tak abychom posílili eh, výzkum. Víte, že zpočátku s tím ráda nesouhlasila, byla taková váhavá a my jsme podstatě museli dokonce se zmínit o tom, že možná neodsouhlasíme ten poslední opravný rozpočet za rok 2011, jakožto parlament, který umožnil přebytky z roku 2011 vrátit členským státům. A tím jsme vlastně přitlačili. Ráda změnila názor a my jsme tyto částky měli poté k dispozici pro podporu um, výzkumu. Zpravodajka prosí, abychom hlasovali pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále je to transfer DEC21, využití finančních prostředků pro humanitární pomoc a potravinovou, naléhavou potravinovou pomoc. To by snad nemělo představovat žádné problémy. Zpravodajka nás prosím, aby hlasovali pro, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Přijata. Rovněž je zde deck transfer 1.8, eh, který není v, na seznamu, je to v Kobo News, v podstatě to využití rezervy, je tam rozpočet pro komunikaci, požadovala to, požadoval to výbor pro kulturu, zpráva je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva proti, zdrželi se přijat. nyní ještě jenom pro vás informaci, tam byly platby, které jsme upravili, byly to mm, technická jednou záležitost, o které jsme zatím nehlasovali. Týkalo se to těch lidek pro výzkum, pouze nám to předložili pro informaci našemu výboru, čili to není tak důležitá záležitost. Ovšem pokud jde o tyto transfery, děkuji vám, to je v pořádku, to bylo pro komisi a nyní další instituce. Pane zpravodaji, co byste nám k tomu řekl? Děkuji za slovo. My jsme požádali o celou řadu převodů v rámci rozpočtu. Myslím si, že jsou oprávněné, všechny jsou legální. To znamená, že já doporučuji hlasovat pro všechny tyto převody. Krátce mohu každý z nich vysvětlit. Převod pro Evropský soudní dvůr 172 tisíc euro. To má administrativní důvody, je to převod určený na administrativní účely pro nové technologie v rámci Evropského soudního dvora, tak abychom vylepšili systémy zprávy Takže to je to číslo dvě. Evropský soudní dvůr. 120 tisíc euro. Pokud jde o parlament, to je 230 tisíc euro. Jde o nový statut poslance a potom 200, 23 tisíc. To jsou náklady na údržbu a renovaci v rámci hospodářského sociálního výboru. Výbor regionu. Další změna rozpočtu. 16 836 euro tato částka byla určena na výbavu, na nábytek. Další převod se opět týká výboru regionu, je to 17 tisíc euro určených na e, dokumentaci knihovnu a s tím zpěté výdaje. A další změna, která se opět týká výboru regionu, 77 tisíc euro, 77 500. Jde o školku a jesle. Já si myslím, že pro zaměstnance je to dobrá zpráva, že tyto peníze budou určeny na zařízení péče o děti. To znamená, že podle mého názoru můžeme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 um, is... Pane předsedo, jde o Evropský institut pro rovnost pohlaví, který sídlí ve Vilniusu v Litvě. Už jsme se tím zabývali, protože při jeho založení jsme museli eh, najmout budovy. Díky podpoře Litevské republiky to bylo pro Evropskou unii velmi výhodné. Parlament chce zřídit informační kancelář, komise zastoupení. Obě instituce by měly sídlit v jedné budově, to znamená, že jsme provedli sondáž na trhu, průzkum trhu a e, splibujeme si od toho synergické efekty, úspory. Daná budova se na, nachází na velmi atraktivním místě v samém centru města, samém centru Vilniusu. Eh, ta budova patří skupině IKEA, skládá se ze dvou samostatných jednotek. V jedné jednotce je hotel, v druhé nákupní centrum a vlastník by chtěl to nákupní centrum přeměnit na kancelářskou plochu. To znamená, že se nabízí možnost tyto plochy pronajmout. Eh, vlastník by chtěl eh, desetiletou smlouvu s tím, že je možno ji vypovědět po pěti letech. Kromě toho by tady bylo dokumentační centrum, centrum, proto e, máme větší potřebu místa. Já jsem tedy se zabývala horizontálním nařízením a horizontální nařízení tedy obsahuje dokumentační centrum jako úkol. To znamená, že byť bychom to jako výbor pro rozpočet viděli kriticky, tak je to usnesení parlamentu a rady a my s tím zkrátka nemůžeme v tuto chvíli nic dělat, nemůžeme změnit nařízení a nemůžeme e, tedy e, revidovat to, co bylo rozhodnuto v minulosti. To znamená, e, že ty plochy, které bez tak nejsou veliké pro dokumentační centrum, musíme uznat tak, aby e, daná instituce mohla činit alespoň část toho, co je jejím úkolem. E, týká se o plochu zhruba 2000 čtverečných metrů. budeme samozřejmě v letech 2012 až 2014 muset investovat do eh, vybavení eh, tohoto prostoru. Nájem je nižší než tady v Bruselu, je to 14 euro na metru. Omlouvám se, nechtěla jsem o tom hovořit tak dlouho, ale v každém případě budu hovořit pomaleji. Jak už jsem řekla, jedná se o desetiletou smlouvu, to znamená, že by se jednalo náklady ve výši 4,9 milionů euro. Já si myslím, že eh, ta výše už se v příštím rozpočtu neobjeví, ale proto, že je to tady v pořádku, děkuji také zpravodajům a zpravodajce eh, ze skupiny sociálních demokratů dostala od sekretariátu materiály teprve včera. Myslím si, že by bylo dobré, aby ty dokumenty byly rozdávány včas, abychom se tím mohli dostatečně zabáva- zabývat. Jsem velmi ráda, že dneska eh, řekla ano, že se tím můžeme zabývat. Eh, Spojila jsem se také s nemocným Georgem Lyonem, i on tedy v zásadě souhlasí, to znamená, že vzhledem e, k tomu, že máme velmi málo času, nemohli jsme se sejít v úplnosti, ale domnívám se, že celkem za to je to rozumná záležitost a že bychom se e, neměli donutit, nechat donutit k tomu, že budeme šest týdnů čekat. kdy, tak aby tady AIG mohla pokračovat ve své práci, měli bychom říct alespoň zásadně ano. Děkuji. Bien, je vous remercie, madame le rapporteur. Výborně, děkuji vám, paní zpravodajko. Sekretariát všechny dokumenty samozřejmě předal, jakmile jsme je obdrželi. Ano, bohužel došlo tam k nějakému spoždění, my víme, samozřejmě, my se pokusíme pro příště to zvládnout kvalitněji. No, čili zpravodajka navrhuje abychom tomu dali zelenou, abychom využili naše právo předložit stanovisko k této záležitosti. Čili pokud eh, s tím souhlasíte, tak nebudeme hlasovat. Nyní jsme hlasování ukončili a můžeme se opět vrátit k našemu programu. Měli jsme tam bod číslo 5 podívat se na to, jak vypadala jednání v oblasti rozpočtového rámce. Já bych řekl pouze stručně několik slov na začátku. Samozřejmě máme tam dva zpravodaje, Rainer Bege, pan Ivelo Kalfin, který bohužel dneska mezi námi nemůžou z různých důvodů přijít ani Jensen a pan Dejan samozřejmě pokud budou chtít zasáhnout ještě k tomu, co řeknu já, doplnit to, budu, budu rád. Evropská rada konečně mohla poprvé poukázat na rozpočtový rámec za jeho problematiku 28. 29. června, tak jak se předpokládalo. podstatě 88% toho jednání 28. a 29. věnovali finanční krizi. To se předpokládalo samozřejmě. A mm, pokud jde o rozpočtový rámec, tomu se věnovala pozornost velice mm, stručná, bych řekl, kratší prostor, menší prostor k tomu měli. Závěry v této oblasti byly následující. Jednak teda mm, potvrdili ten kalendář, lhůta, která by měla mm, jak si vzít v potaz i politické cíle. Bylo to staveno na prosinec 2012. To je ten kalendář či harmonogram, se kterým pracujeme od toho počátku. Ten byl potvrzen. Druhá věc. Kyperské předsednictví bylo vyzváno Evropskou radou, aby již nyní zahájilo jednání, přesná jednání, konkrétnější jednání, jednak na radě a zároveň i na straně Evropského parlamentu aby využili dokumenty, kterým se hovoří negotiating box, to znamená ten vyjednávací box, které předložilo předsednictví předchozí, dánské předsednictví, aby využili tento box jako jeden z východisek této práce, ne jako zás, pouze jedno východisko samozřejmě. Na druhé straně eh, zde máme kyperské předsednictví, které rovněž zveřejnilo takovou notu, pravděpodobně ji máte k dispozici, protože koordinátor, koordinátorům jsme ji předložili. A zde se hovoří mm, v podstatě tak o tom, jak to vypadalo na Radě pro všeobecné záležitosti, jak se bude spolupráce s Evropským parlamentem v tomto ohledu. V podstatě mm, se nám hovoří o tom, nebo podporuje to náš postoj Evropského parlamentu i Nesmíme zapomínat na to, že naše delegace, zpravodajové nám to připomněli, určitě si na to pamatujete při tom setkání prezidentského tria. Čili to, co je pro nás důležité, abychom zachovali Lisabonskou smlouvu, a zároveň určitou politickou naléhavost i právní naléhavost eh, udělat rozdíl mezi těmi předmě- oblastmi, které se týkají rozpočtového rámce a které v podstatě poté budou představovat zásahy do nařízení, jakož i do meziinstitucionální smlouvy, to je na jedné straně, a na druhé straně jsou záležitosti, které se týkají mm, legislativního eh, běžného postupu i výjimečného postupu a zároveň všechny záležitosti, do kterých je zapojen parlament jakožto spolurozhodující instituce. Kyberské předsednictví to přijalo lépe než dánské předsednictví, vzalo v potaz tyto dokumenty a my očekáváme s kyperským předsednictvím v brzké době schůzku na které bychom chtěli zjistit, jak konkrétně to vemou v potaz v, v rámci eh, pracovního postupu či metody. To nejlepší řešení, kontaktní skupinu, kterou mm, vedl pan Schulz, mm, mi dala mandát k tomu, abych předložil eh, kyperskému předsednictví tento návrh. To znamená, jednak je to záležitost víceletého finančního rámce, na druhé straně legislativa, abychom to rozdělili a aby Rada pro všeobecné záležitosti Rada pro všeobecné záležitosti v rámci těchto interních jednání zasáhla a poté tam budou naše jednání mezi triem, předsednictví, to znamená eh, předsednictví i naše delegace. Tam nebudeme hovořit o rozpočtovém rámci, ale na radu ministrů a zároveň výborům v parlamentu předložíme informace ohledně, vš- ohledně právního rámce, pokud jde o kohezní fondy, strukturální fondy, výzkum, zemědělství, eh, Evropa a její postavení ve světě. Poté se budeme snažit z toho vytvořit určitou syntézu, jakmile pokročí jednání o právním rámci. v legislat- naši, naši kolegové z jednotlivých kompetentních eh, výborů parlamentu poté vemou v potaz čísla výboru ŠURE. To je, toto navrhla kontaktní skupina. Čili jak bude vypadat ten následující, ta následující etapa? 24. ledna první setkání naší delegace s hm, předsednickým triem. To mu bude předsedat kyperské předsednictví pan Andreas Mavroanis, minister, který se zabývá evropskými záležitostmi a který bude naším protějškem jednak u víceletého rozpočtového rámce a zároveň návrh rozpočtu pro rok 2013. Trialog na začátku týdne vedl minister financí a ten nám řekl, že to je vlastně poprvé a naposled, kdy se s námi sešel. A že pan Mavrojanis bude ehm, na setkání příštích, což vlastně nám usnadní kontakty s kyperským předsednictvím, čili tak toto vypadá. A poslední věc, a poté už bych poprosil zpravodaje, aby se k tomu vyjádřili. U vlastních zdrojů Evropská rada o tom nehovořila, ovšem ECOFIN naopak se věnoval této záležitosti, to znamená jednak návrh daně z finančních transakcí a zároveň si došlo k výměně názorů, ve které se každá národní delegace měla vyjádřit i k záležitostem ohledně svých politických um, záměrů v, um, s ohledem na daň z finančních transakcí. Některé delegace byly kategoricky proti, jiné vyjádřili zájem implementovat tuto daň. Čili měli bychom se podívat na to, jaké informace bychom z toho mohli získat, ehm, především pokud jde o jednání u vlastních zdrojů. A nyní dávám slovo Žan Lukovi, který nám um, trošku osvětlí celou situaci. Děkuji. No, já k tomu nemám již mnoho co dodat, ale skutečně se domnívám, že Jediná novinka v oblasti vlastních zdrojů spočívá v tom, že na úrovni Rady pro všeobecné záležitosti se o tom zatím příliš nejednalo, ale na druhé straně uránského předsednictví, tedy v negotiating box, jsme dosáhli toho, že Eh, tam bude zachováno to propojení na, eh, mezi tedy vlastními zdroji a mezi finančním rámcem. Také na úrovni Rady pro všeobecné záležitosti jsme eh, konstatovali, že neexistuje většina nebo konsenzus pro zavedení daně z finančních transakcí pro všechny členské státy EU. Bylo by možné z toho uzavřít a vyvodit, že tato věc samozřejmě případně také eh, spadá pod vlastní zdroje. A tady během Rady pro všeobecné záležitosti jsme konstatovali, že situace byla o něco rozlišenější a že zejména komisař Levandovský podtrhl, že debata o daní z finančních transakcí dosud není dokončena a zejména ne z hlediska právě vlastních zdrojů. Nyní je třeba tedy Ivečka za komise vyvine nějakou iniciativu v oblasti posílené spolupráce a za to také propojí s návrhem na to, aby to bylo zachováno jako součást, nebo to pojmeno jako součást vlastních zdrojů. V současné fázi tedy pokud do pozici parlamentu, vzhledem k pozici parlamentu v diskusi o vlastních zdrojích můžeme i nadále podporovat stanovisko komisi, komise pardon, a uvidíme, jak se komise tedy eh, v budoucnu postaví daně z finančních transakcí? Tak to je první věc. Eh, další věc, a to je spíše potvrzení něčeho, bylo řečeno, že až budeme pracovat na usnesení pro eh, říjen, na tom předběžném, prozatím usnesení o vyzvatém finančním rámci, i když tam správně hlediska je to trošku odlišné od vlastních zdrojů, je třeba, abychom tam zachovali to pojitko mezi vlastními zdroji a výsledným finančním rámcem také u tohoto usnesení říjnového. Děkuji Jean-Lucu. Anne, eh, Anne, vy k tomu chcete něco dodat? Já plně souhlasím s Jean-Lucem. Já myslím si, že nyní musíme počkat na to, až komise vystoupí s návrhem k daně z finančních transakcí. jak eh, pohlíží na situace, kdy některé země by do toho mohly jít eh, dříve a jak to tedy navázat na návrh v oblasti vlastních zdrojů. Myslím, že bychom se měli zaměřit i na ten druhý návrh, to znamená DPH, kde eh, si to nežádá žádné legislativní změny. Pouze by to vlastně znamenalo implementaci, která by musela začít probíhat. A v oblasti prováděcích opatření máme více pravomocí než v oblasti samotné, samotných návrhů v daňové oblasti, kde je postup jiný. Takže možná i s tímto bychom mohli eh, se pokusit eh, něco udělat. Je pravda, že problematika DPH je dosti komplikovaná. Já bych ještě řekla ke stránce výdajové, že Reimer a Ivajlo, Reimer Bega, Ivajlo, Kalfin se scházejí každý měsíc eh, se zpravodaji z specializovaných výborů a já si myslím, že dobré mít představu o tom, co se děje v těch eh, jaksi, odborných, eh, odborně způsobilých výborech, tak bychom věděli, co se děje v jejich eh, okruzích a oni také mají větší důvěru, když znají náš pohled na věc. Je opravdu nutné, aby pokročil dále postup spolurozhodování a e, aby prostě se nestávalo, že najednou Evropská rada něco rozhodne a zhora vnutí. Ve své vlastní skupině ovšem není slychám určité znepokojení nebo e, e, určitá slova o tom, že je třeba, že, že bude nyní zřejmě třeba, aby všechno postupovalo velmi rychle v prvním čtení a přitom rozhodujeme o podobě SZP, na sedm let, o strukturálních fondech na sedm let. Jsou to obrovské balíčky a je třeba, aby také byla zaručena transparentnost. Takže musím říct opravdu, že to je velmi složitý úkol, eh, když se snažíme vykonávat nové pravomoci podle Lisabonské smlouvy. A mám dojem, že rada nám zatím v této věci není příliš napomocná. Děkuji, An. Eh, ano, to zní opravdu velmi Eh, blízko pravdě. Göran Ferm, eh, děkuji pane předsedo, já bych jenom rád zúraznil a možná ještě doplnil trošičku některé body týkající se eh, toho procedurálního aspektu do budoucna. Myslím, že je velmi důležité, abychom se snažili hledat cestu vpřed, aby se něco dělo, abychom něčeho dostali, aby se to posouvalo, jinak narazíme na časový problém v tom dokumentu, který jste zmiňoval od kyperského předsednictví, pokud je organizace činností eh, v druhém semestru tohoto roku, je tam eh, řada velmi konkrétních eh, věcí, ke kterým, proti kterým podle mého se musíme vystavit, postavit, tam musíme to projednávat. Za prvé se tam říká, že jednání v jiných složených formacích rady než Rada pro všeobecné záležitosti by neměly vyústěvat v závěry nebo nějak předjímat Eh, závěry ohledně eh, horizontálních aspektů vysvětlého finančního rámce. Já si myslím, že to je částečně v protikladu k tomu, co se říká v závěrech Evropské rady, protože tam eh, se vyzdvihuje nutnost posunout ku předu jednání v rámci spolurozhodování. A já si myslím, že je důležité začít konečně dosáhnout určitých závěrů. Nejenom samozřejmě u výsledného finančního rámce, ale také u všech ostatních záležitostí bychom měli být schopni něco vyjednat. Také je důležité, a to myslím nemůžeme dost dobře akceptovat, že Kypřané říkají, že budou nadále organizovat briefinky a debriefinky se zástupci Evropského parlamentu eh, na okraj každé rady pro všeobecné záležitosti. Já si myslím, že bychom měli se už posunout od pouhých briefingů a debriefingů a začít eh, mluvit konečně o přímo vyjednávání nebo o aspoň přípravě na vyjednávání. Eh, nemůže to být pouze i jednocestná komunikace od rady k nám. A dále se v tomto dokumentu říká, že předsednictví bude pokračovat v intenzivní práci na eh, tom návrhu, to znamená eh, částečný obecný přístup. Já jsem se domnívala, že tato slova, tato adjektiva si protiřečí, ale tak je to tam postaveno. A zároveň ve, formálním dialogu s Evropským parlamentem ve všech eh, sektorech legislativní, pardon, neformálním dialogu ve všech sektorech eh, legislativní činnosti, ale tady nejde o neformální dialog, tady jde o spolurozhodování, takže bychom skutečně měli zdůraznit, že teď už je třeba vyjednávat eh, žádný pouhý dialog či briefing je třeba prostě skutečně začít vyjednávat. Děkuji, Garane. Ano, přesně takto budu vystupovat vůči kyperskému předsednictví ve všech těchto věcech. Není Isabel Durand. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je důležité, to téma je tak citlivé a tak složité, pokud je o vlastní zdroje a propojení na eh, výsledky finanční rámec, že eh, já bych ráda přivítala tu linii, kterou zde zmiňovali Jean-Luc, eh, vy a další, že totiž za, především za každou cenu musíme co možná nejvíce a co nejdéle zachovat eh, pojitko mezi víceletým finančním rámcem a vlastními zdroji a v rámci vlastních zdrojů dání z finančních transakcí, i když víme to, co víme o radě, víme, že teprve čekáme na návrh komise ohledně případné posílené spolupráce. Eh, domnívám se také, že eh, následně, pokud je to procedurální hledisko, je třeba abychom se snažili užitečně využívat své pravomoci tam, kde my disponujeme. Ať už jde o e, regulaci či e, prozatímní zprávu o ten finančním, či usnesení o finančním rámci, e, kde můžeme formálně alespoň e, e se vyslovit tam mít nějakou váhu. Takže já doufám, že zůstaneme jednotní e, v této linii, že tedy podpoříme komisi v návrhu zachovat za každou cenu propojení mezi vlastními zdroji a výsledným finančním rámcem. Myslím si, že to je skutečně nezbytné, i když prakticky týden po týdnu, po prázdninách eh, budeme tu věc muset bedlivě sledovat. Kromě toho také se budeme rozvídat samozřejmě informace z kontaktní skupiny. Děkuji. Salvador, prosím. Yo solo quiero hacer una pregunta, porque estoy de acuerdo con las consideraciones que hacen los colegas. Já mám jednu jedinou otázku. Stahuje se k tomu, co říkali kolegové. Kyperské předsednictví tady představilo svoje plány a to spolurozhodování, postup spolurozhodování s parlamentem. Já si myslím, že předsednictví eh, má jasný plán, i komise chce postupovat jasně. Když jsem si přečetl závěry Evropské rady z 28. června, tak eh, jsem si položil otázku, co vlastně můžeme od kyperského předsednictví v příštích šesti měsíců očekávat. Myslíte si, že Eh, dojde k nějakému pokroku, anebo jsou ty závěry Evropské rady jakýmsi de, jakousi tečkou, pokud jde o program kyperského předsednictví? Objeví se něco dalšího? Učiní Evropská rada nějaký důležitý krok? Předloží nějaké návrhy rada nebo komise? A nebo budeme neustále hovořit o posílené spolupráci. K tomuto bodu, Salvadore, ano, jsou to skutečně také otázky, které budu klást prskému předsednictví. Pokud je o vlastní zdroje, jsme v situaci, která je poměrně nečekaná. Evropská rada, eh, summit, o tom vůbec nehovořil. ECOFIN, tam se o tom jednalo eh, kde cirka půl tuctu delegací říkalo, že nemohou vyslovit souhlas s vytvořením daně z finančních transakcí. To je jediný bod u vlastních zdrojů, eh, o kterém, o kterém tady zatím jednali. Ale co bylo mnohem nečekanější a samozřejmě velmi pozitivní vzhledem eh, k postoji parlamentu, devět delegací ke kterým se pravděpodobně eh, brze připojí další, indikovali, že eh, za jejich stranu, ať se stane cokoliv, eh, daň z finančních transakcí zavedou. Ať bude vývoj jakýkoliv. A Evropská komise okamžitě zareagovala s tím, že pokud by mohla být zavedena daň z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce, podle postupu podle Lisabonské smlouvy, pak by Evropská komise navrhla, aby výnos z této daně, nebo alespoň jeho část, byl považován za nový vlastní zdroj. Tato situace zasluje eh, za prvé eh, zpřesnění v politické rovině, dále prostudování z právnického hlediska. Je možná posílená spolupráce E, s tvorbou vlastních zdrojů? Pokud ano, můžeme to pojímat tak, že zdroj, zdroj v podobě nové daně zavedené pouze v části zemí v rámci posílené spolupráce, e, což ovšem není jaksi evropská daň e, v rámci celé 27. Zda toto může být vlastním zdrojem rozpočtu Evropské unie. Třeba tedy toto vyhodnotit z politického i právnic, právního hlediska Nicméně v každém případě ta debata pokračuje a svým způsobem eh, pokročila eh, více a pozitivněji než eh, v oblasti výdajové do posud. A je to tedy samozřejmě otázka, kterou budeme nastolovat a klást kyperskému předsednictví a komisi samozřejmě. Tím spíše, že, jak o tom hovořili naši zpravodajová Isabel Durand. U nových vlastních zdrojů tam není pouze daň z finančních transakcí. Evropská komise předložila návrh ohledně DPH a řekli jsme, že pokud nedospějeme eh, k uspokojivému řešení u prvního návrhu Evropské komise, požádáme komisi, aby vystoupila s novými návrhy, které by nahradily ty předchozí, eh, pokud eh, u předchozích nedojde ke schodě. Budeme tedy pokračovat ve stejném duchu a samozřejmě z hlediska časového harmonogramu eh, setrváváme na zásadním postoji parlamentu, totiž pokud eh, v prosince dojdeme na časovém rámci, eh, budeme činit maximum pro to, abychom tedy abychom byli připraveni dospět k dohodě v prosince, pokud nebude dohoda o výdajích, nebude dohoda, tedy o příjmech, nebude dohoda o výdajích, to je jasné. Mezitím došlo k tomu, že téma zdrojů se dostává na úroveň, nebo dostane na úroveň Evropské rady, protože eh, dokud zůstává na úrovni ministru pro rozpočet, eh, tak eh, ti samozřejmě chtějí z toho být dobře ve všech směrech. někde je určitá daná politická situace. A v zemích, které jsou, které jsou eh, příznivě nakloněny zavedení daně z transakcí, tito ministři mají za první cíl, za prvé zmrazit nebo dokonce snížit příspěvek z jejich státní pokladny k financování evropského rozpočtu a získat veškeré zdroje, které přinese nová daň z finančních transakcí pouze na financování vnitrostátních potřeb. Ve většině zemí je třeba především snižovat schodek veřejných financí. Samozřejmě. A doufá se ve Francii eh, se říká, že když se snažíme získat přepřenou naraz, není možné mít eh, zároveň doslova tedy máslo, které jsme koupili a, zachovat, a, získ, a nechat si peníze, kterými jsme za máso zaplatili a zároveň se těšit z úsměvu prodavačky. Je třeba si vybrat. Takže stejně tak u evropského rozpočtu bude třeba si vybrat. A pokud nakonec to zvolené řešení bude spočívat v tom, jak říkal parlament od samého počátku a jak to také připomínáme během našich všech oficiálních eh, veřejných, eh, soukromých, eh, písemných i ústních prohlášení nové vlastní zdroje musí znamená, že se sníží příspěvek ze státních pokladen, ze státních rozpočtů. Tím dostanou členské státy uštění, že v každém případě ty vlastní zdroje vlastně stejně v plné míře uleví státním rozpočtům, ulevím totiž od, eh, od dotování, tedy od financování politiky eh, rozpočtu EU. Nicméně ministři rozpočtu tady nemohou eh, z toho vyzískat dvakrát, ale jednou ano. A to je právě ta, a to je argumentace, který jaksi je geneticky zakotven zásta, že ministři financí prostě toto nedokážou pochopit. Já jsem byl eh, úředníkem ministerstva financí i ministrem financí a prostě došlo k eh, byl jsem takto geneticky uh, uspůsoben, ale zde došlo k genetické mutaci, jakmile jsem přišel do parlamentu. Uh, premiéři ovšem mohou jaksi, zrušit tuto, uh, tuto genetickou predispozici. Jakmile si nastavíme cíl růstu, obnovení konkurenceschopnosti evropského hospodářství podle, podle strategie EU 2020 a jakmile je třeba dosávat úspor v národních rozpočtech, pak je zřejmé, že jediné řešení, jediná kvadratura kruhu je vytvoření nového zdroje, eh, který bude přímo financovat rozpočet EU a evropské politiky, který umožní v rozpočtu dosažení kritické masy pro dosažení eh, hospodář, eh, ekonomické účinnosti a zároveň se tím tedy uleví vnitrostátním rozpočtům. Doposud jsme nedokázali eh, si, jak se osvojit eh, nebo dostatečně rozšířit tuto argumentaci a na jejím základě vyjednávat, ale eh, dánské předsednictví navzdory nepřátelskosti dánské vlády k tomuto principu měla pracovní skupinu o daně z finančních transakcí a tam se podařilo pokročit u tohoto tématu, eh, to, této části vyjednávání, obzvlášť složité, eh, se podařilo pokročit více, než jsme čekali. Jak víme, toto bude skutečně nejsložitější téma k vyjednání. Já vám navrhuji, vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom tímto uzavřeli tento bod, který se týká eh, vyjednávání o rozpočtovém rámci, protože nás čeká ještě celá řada dalších bodů dnes a Myslím, že o tom budeme moci hovořit přesně jednak na schůzi koordinátorů, jednak eh, na schůzi našeho výboru v září, až bude o něco jasnější, jakým způsobem eh, bude vypadat naše spolupráce s kyberským předsednictvím a jakmile také ze strany rady eh, budeme vědět více o časovém harmonogramu. Nyní tedy navrhuji, abychom přistoupili ke třem zprávám, které vypracoval Karl Haglund a které převzal jeho nástupce pan Torvalds. Týká se to výzkumu. Vážení kolego, eh, vážení kolego, já navrhuji, abyste nám odprezentoval všechny tři zprávy naraz. Poprosím tedy o společnou rozpravu o všech těchto třech zprávách, které spolu navzájem úzce souvisí. Mr. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že mohu navázat na práci mého předchůdce. Nebudu schopen tak činit se stejným šarmem, jak činí pan předseda během tohoto zasedání, ale pokusím se učinit všechno, co bude v mých silách. Jak řekl pan předseda, Všechna tři témata spolu velmi těsně souvisí a proto je přednesu a představím najednou. Nejprve bych rád poděkoval komisi za skvělý návrh, který velmi dobře zobrazuje to, co doposud říkal Evropský parlament, to znamená navýšení výdajů na výzkum a vývoj, zjednodušení eh, pravidel eh, pro eh, zajišťování inovací, podpora členských států při navyšování investic do výzkumu a vývoje, podpora synergických efektů. Pokud jde o Horizon 2020, tak mám v podstatě tři hlavní návrhy. Rád bych tam doplnil excelenci, soudržnost, eh, excelence musí být vždycky naším vůčím principem. Kromě toho si myslím, že bychom někdy měli přemýšlet o jakési klasifikaci excelence, protože to od univerzit slyším, že všichni dostanou 10 bodů a je těžké určit, kdo má tedy více excelence než jiný. To znamená, že by bylo potřeba to více odlišit. Za druhé, tak abychom eh, tedy zajistili, že země, eh, které nejsou součástí soudržnosti, do toho budou zapojeny, měli bychom tedy eh, rozšířit oblast působnosti stávajících finančních nástrojů, které jsou spravovány Eh, tímto způsobem tak, abychom tedy do toho zahrnuli větší část infrastrukturních projektů v rámci výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj by tedy měl mít mm, plnou schopnost rozvíjet svůj potenciál Neměl by tomu být tak, že ty instituce dostanou eh, polovinu eh, peněz na začátku a později možná víc. To není dobré řešení, protože by to znamenalo, že jim nevěříme. To znamená, že bychom jim měli eh, věnovat celou částku a uvidíme, co, jak se to bude vyvíjet. Kromě toho bych rád zdůraznil význam, význam zjednodušení zjednodušování a snižování administrativních nákladů, posílení eh, role eh, malých a středních podniků a rád bych upozornil na nebezpečí eh, zkreslování trhu. Já už jsem řekl, že excelence je naším vůčím principem. Je velmi důležité, abychom si zachovali pružnost, pokud jde o specifická pravidla financování. Projekty blízké trhu jsou také velmi důležité a tomu, tomu se tedy věnují některé pozměňovací návrhy. Zjednodušení pravidel pro financování, to je velmi důležité, to už jsem řekl. Musíme samozřejmě zachovat vhodnou rovnováhu mezi zjednodušením a účinností jako vždy. Kromě toho bych rád zdůraznil Pozměňovací návrhy 14.18, zjednodušení pravidel v, deví, v devíce, v desíce. A jde o to, abychom zabránili tomu, že ty náklady budou vznikat zvláštním způsobem, tak jak tomu někdy v minulosti bylo. Kromě toho jde o vytvoření nové generace reaktoru. Já vím, že to je velmi kontroverzní téma a že Samozřejmě na to existují různé názory. Například Němci se snaží jadernou energii úplně opustit. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je příští pondělí. Já se velmi těším na vaše návrhy. Budeme se je snažit zapracovat Možná, že budu potřebovat více času, než je běžné. Ty nedostatky nejsou dány mým předchůdcem, ale mou osobou, ale budu se snažit všechno, eh, učinit všechno, co je v mých silách, doing by learning. Děkuji. Děkujeme za tuto skvělou prezentaci. Eh, nemusíte být skromný. Zároveň máte pravdu, milý kolego. Ano, potřebujeme dosáhnout zjednodušené postupy. To by mělo právě být jednodušší, jakmile budeme mít dohodu ohledně reformy tohoto nařízení finančního. Víme, že ta jednání jsou nesmírně dlouhá. Všechny tři instituce vypadá, že dosáhly dohody. Paní Inge Kressler odvedla úžasnou práci. Ovšem, to by se mělo odrazit poté i v těch návrzích eh, u různých programů, nařízení různých výzkumných programů. Keran Fer požádal slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme také panu poslanci za velmi dobrou prezentaci. Nejprve mám otázku směřovanou na vás, pane předsedo, na sekretariát, protože moji kolegové mají určité potíže s tou lhutou pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já vím, že i pan kolega eh, to dostal poměrně nedávno, to znamená, že já bych se rád zeptal, jestli je možné, abychom tu lhutu mm, posunuli například na úterý odpoledne na místo pondělí, to by bylo velmi dobré. To znamená, že by bylo fajn, kdybyste se na to podívali. Pokud jde o ten vlastní obsah, tak tomu mám několik informací. Eh, a týká se to také především vás, pane předsedo, a sekretariátu samozřejmě i pana zpravodaje. Je to specifický právní rámec pro ITER alespoň jsem byl tak informován, ale není to za, za, obsaženo v tomto balíčku. To znamená, jak se k tomu postavíme. Já si myslím, že by bylo dobré, aby eh, výbor pro rozpočet přijal stanovisko také eh, k právnímu základu ITER, projektu ITER. To znamená, že by bylo dobré, kdybyste nás informoval, jaké je naše stanovisko v této věci. Z tohoto důvodu máme také určité obavy v souvislosti s pozměňovacím návrhem 16 ve zprávě, protože si nejsme jistí, jestli je to ta nejlepší cesta, jak k této otázce přistoupit, jak přistoupit k protoku ITER. A kromě toho jsou tu úvodní ustanovení 6 a 7 v rámci zprávy o Euroatomu a tady explicitně odkazujeme na ITER eh, způsobem, který v nás buzuje určité pochybnosti. To znamená, že pokud jde o projekt ITER, byli bychom velmi rádi, kdybychom se na to mohli podívat trochu více do podrobna. Kromě toho mám určité informace, které se týkají eh, eh, stínové zpravodajky paní Edity Herzog. Ona Eh, studuje jadernou bezpečnost eh, v reálném světě, protože se účastní delegace do Litvy eh, do jaderné elektrárny Ignalina, ale naznačila, že tedy předloží celou řadu pozměňovacích návrhů. Několik z nich se týká přímo hlavních priorit našího mm, pana zpravodaje, to znamená excelence, protože my samozřejmě všichni souhlasíme s tím, že evropský výzkum potřebuje excelence, to je jasná věc ale kromě toho musíme vytvořit jakousi spojitost mezi excelencí a soudržností, tak abychom, eh, aby eh, vzniklo to, čemu říkáme Stairways to Excellence. Eh, musíme si uvědomit, že tu není vždycky jenom Sorbana nebo export a to, proto tady potřebujeme příslušnou strategii. Paní, paní Edith Herzog, který chce předložit několik pozměňovacích návrhů, které se toho budou týkat nejde pouze o excelenci ve výzkumu, ale také v inovacích. A paní eh, Herzog by byla velmi ráda, kdybychom se mohli pobavit o využití finančních nástrojů v této zprávě. K tomu také předloží příslušné pozměňovací návrhy. Otázka regionality, soudržnosti, spojitosti s excelencí, jak tedy eh, to zahrnout i na jiné části světa. Já si myslím, že to je eh, důležitá věc. Paní Herzog tady bude volat po podstatném navýšení prostředků na, celý obla, na celou oblast výzkumu v souvislosti se sedmým rámcovým programem a kromě toho, pokud jde o zjednodušení, předloží některé poz, specifické pozměňovací návrhy, které se budou zabývat tím, jak ma, můžeme nakládat s personálními náklady, protože je očividné, že tady je e, velká snaha o zjednodušení, e, a že to zjednodušení můžeme v této souvislosti provést. Kromě toho paní Hercog chce předložit pozměňovací návrhy, které se budou věnovat riziku odlivu mozku, protože jsou tu různé okolnosti v různých částech Evropy a paní Hercog by tady chtěla představit koncept jakéhosi jednotného trhu pro e, výzkumníky, pro vědce. Nejde pouze o to, e, aby, jde tedy o to, aby vědci nemigrovali pouze z chudších částí do těch bohatších částí, ale aby cirkulovali. To je velmi důležité. Kromě toho předloží některé pozměňovací návrhy, které se budou eh, týkat účasti malých a středních podniků. Ano, jménem naší politické skupiny, jménem paní Edith Herco, který bude předložena celá řada pozměňovacích návrhů já jsem chtěl pouze představit ty hlavní myšlenky. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Takže ty otázky, které jste položil na začátku vašeho vystoupení, čili nejprve pozměňovací návrhy, můžeme to prodloužit o jeden den. To znamená 17. místo 16. v poledne července. Později to už by nešlo, protože tam nebudeme mít dostatek našich pracovníků, všem aspoň 24 hodin tímto získáme. Text vám již byl rozeslán před nějakou dobou. Další věci, my jsme i ten právní základ, kterou ověře, samozřejmě to je záležitost, pokud tam, ano, víme, že to je konkrétní, velice specifická záležitost, bude muset předložit naše stanovisko jakožto náš výbor, přesně tak, jak to děláme u ostatních právních základů. Paní Monika Holmajer požádala o slovo. Vážený pane předsedo, Milé kolegyně, milí kolegové, nejprve bych ráda poděkovala panu eh, kolegovi Torvalcovi. Já mu nezávidím. Čtyři tisíce stran nových právních dokumentů, nastudovat to během několika dnů, to je skutečně více než obtížné. To znamená, že vám blahopřeji k tomu, že jste to vůbec zvládnul, protože to nebylo vůbec jednoduché. Jsou to čtyři návrhy komise k rámcovému programu, ke specifickému programu k horizontu 2020 a kromě toho ještě téma Euroatomu, Euroatomu jako samostatné téma. Pokud jde o tu excelenci, tak eh, já si myslím, že pan zpravodaj má pravdu v tom, že se musíme tohoto principu držet. Jde o to, aby nekohezní země eh, byly také eh, financovány. Otázka tedy zní, jak eh, tady postupovat, jestli, jestli ne, tak navrhuje komise ve dvou trančích. Pokud se správně vzpomínám na tu diskuzi, tak jsme hovořili o tom, že eh, financování EIT tady má probíhat od počátku. A já bych tady k tomu předložila sama za sebe nějaké návrhy. Z mého pohledu je důležité, abychom z hlediska výboru pro rozpočet, protože my samozřejmě nechceme převzít eh, diskuzi za výbor pro hospodářství, za výbor ITRE, toho ani nejsme schopni, ale jde o to, abychom se věnovali tomu, co zajímá nás. Pro nás je velmi důležité, aby tady byla zaručena určitá evropská přidaná hodnota u těch projektů, které financujeme. Nechceme tady pouze nahrazovat národní prostředky bez toho, aby z toho vznikla evropská přidaná hodnota. A druhá věc, která je pro mě důležitá, princip excelence a e, konečně za třetí potřebujeme to, aby podniky malé a střední měly zlepšený přístup k těmto projektům, protože to je i nadále problém. Pokud se malé nebo střední podniky nepřipojí k podnikům velkým, tak prakticky nemají možnost se těch programů účastnit. Kromě toho je pro mě velmi důležité to, aby u těch příspěvků byla od počátku zajištěna jistota a právní jistota, pokud jde o jejich vyučtování. Protože pokud ty pokyny budeme mít k dispozici teprve o dva roky později a ty pokyny se liší od toho, co bylo dáno na začátku a najednou e, ty subjekty skončí před soudem, protože se na, od počátku nesrovnali, neschodli na tom, co a jak bude financováno, tak je to problém. Já si myslím, že právní jistotu potřebujeme od začátku, tak aby již před začátkem projektu bylo jasné, co se bude financovat a co naopak uhrazeno nebude, protože někdy skutečně ty spory skončí až před soudem soudem. Pokud jde o ITER, tak tady mi jde o to, abychom eh, odlišili rámcový program pro výzkum od horizontu 2020, bychom měli vlastní projekt pro ITER, tak abychom neustále nemuseli diskutovat o tom, kde tedy vezmeme v horizontu 2020 prostředky pro projekt ITER. Myslím si, že to musí být financováno samostatně. Nesmí se to dotýkat těch výzkumných projektů. Kromě toho je velmi důležité, abychom ty eh, prostředky abychom díky těm prostředkům, které budeme investovat, eh, posílili Evropu. Eh, Evropu jako místo výzkumu, protože musíme posílit konkurenceschopnost Evropské unie a tím také vytvořit pracovní místa eh, a místo výroby v rámci Evropské unie. A konečně úplně poslední věc, snižování administrativní zátěže. Já si myslím, že díky jasnosti předpisů, jasnosti pravidel musíme přispívat k tomu, abychom byrokratickou zátěž neustále eh, nezvyšovali, protože jinak malé a střední subjekty stejně nebudou mít eh, možnost se toho účastnit, protože tu administrativní zátěž, kterou je, která je s tím zpěta, si zkrátka nebudou eh, moci dovolit. Děkuji. Monika. Děkujeme, Moniku. Izabel Durán má slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Samozřejmě, podobně jako Někteří kolegové my podporujeme, kteří už se o tom hovořili, podporujeme teda to navýšení, tak jak to navrhl pan kolega, pokud je o 1A, program, to je opravdu přidaná hodnota. Ano, pokud jde o ITER, určitě já samozřejmě rovněž chci, aby došlo k samostatnému oddělení celé této oblasti, pokud jde o Euratom. Tam nás to velice netěší. A pokud jde ovšem o malé a středně velké podniky, to je zásadní. Tam bychom měli podpořit zapojením těchto podniků do programu a zároveň do všech těch výsledků, se kterých um, potom mohou těžit, um, tvorba pracovních míst a tak dále. A rovněž předložíme několik pozměňovacích návrhů, pokud jde o udržitelnost těchto projektů. Jsou to částky, které jsou zásadní, veliké a zároveň ten výběr těch tém jednotlivých, ty jsou velice důležité, tak aby Mm, udržitelným způsobem poté měly dopad na naši ekonomiku, na způsob, kterým budeme fungovat, na naše hospodářství. Děkujeme. Salvador má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych pouze několik názorů paní Kavalo, stínové zpravodajky za naši pracovní skupinu Především pokud jde o EIT, tam mám pět bodů, které bych rád přečetl za paní kolegyně. Paní kolegyně je ve Spojených státech, proto mezi námi dneska není, takže já bych to přečetl v angličtině. To znamená Horizont 2020. Paní Calvalo souhlasí s navýšením rozpočtu pro následující sedmileté období zásadním způsobem EIT rovněž přilákat tímto způsobem finanční prostředky z privátních prostředků a zlepší inovační kapacity Evropské unie. Dále druhá věc, měli bychom zvýšit návratnost investic EIT. Podle kolegyně by to mělo zlepšit výsledky tohoto programu tím, že se zvýší počet nových podniků a zároveň um, absolventů vysokých škol a postgraduantů. Excelence by měla být tím hlavním prvkem pro EIT, aby podpořila rozšíření účasti, posílení excelentnosti v celé Evropě. Je to jakási cesta k excelentnosti, kterou bychom měli podpořit. Mělo by dojít k propojení jednotlivých center, které se zabývají těmito aktivitami. Další záležitost je důležité, abychom implementovali zjednodušená pravidla a EIT by mělo znamenat příspěvek um, do synergii a mělo by být propojeno s prostředky ze strukturálních fondů. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Milí kolegové, kolegyně, navrhuji následující věc. Pane zpravodaji, chtěl jste ještě na závěr? Dobře, velice stručně. Velice stručně, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům, kolegyním. Všechny ty připomínky si myslím, že potvrdili moje stanovisko, budeme schopni, myslím, pokrýt všechny tyto připomínky, které jsme si vyslechli. Těším se na spolupráci a určitě se toho hodně naučím v tomto procesu. Děkujeme, pane zpravodaji. Připomínám ještě jednou, lhůta pro pozměňovací návrhy je 17. července, čili ne 16. ve 12.00. Přijetí tohoto stanoviska 6. září u nás v našem výboru a do ITRE by se to mělo dostat buď v říjnu nebo v listopadu na plenárku na konci roku. Máme asi tři minutky, které by nám mohly umožnit ještě věnovat se bodu 20, paní de Suzy. Tři minutky, paní kolegyně, máme zde ještě tlumočníky, tak to využijeme, alespoň hlavní směry vaší zprávy. Děkuji vám. Děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové. To je záležitost um, zprávy, kterou připravil pan Miguel Portáč, který bohužel nás opustil v Dubnu. Myslím si, že zde v tom našem shrnujícím materiálu je dobrý přehled toho, o co jde. Dovolte prosím, abych se zaměřila na několik základních bodů. Některé členské státy jsou proti tomuto fondu pro přizpůsobení se globalizaci a je docela podivné, že některé z těchto členských států, které jsou proti tomuto fondu, v podstatě s tím souhlasili na počátku a nemají ani nějaký silný průmyslový sektor. Je to fond, který není strukturálním fondem, je to fond pro nouzové záležitosti nesmírně důležitý v krizovém období dnes i zítra bychom měli hlasovat o finančních prostředkících pro Španělsko, pro Dánsko, protože toto jsou země, které trpí v některých sektorech opravdu velice smutnou situací. Má to malý dopad na evropský rozpočet, když se podíváme na ty jednotlivé částky. Ovšem samozřejmě, že je to fond, který prostě mm, pokud se využije, tak mm, může zásadním způsobem zasáhnout do této situace, řekněme, v oblasti zaměstnanosti, pracovníci, pracující, kteří přišli o práci nebo krátkodobé kontrakty a tak dále. Zemědělství trpí specifickými problémy, které musí samozřejmě diskutovat kvalifikovaní kolegové z výboru pro zemědělství. Já jsem se v podstatě jenom zaměřila na to, že zemědělství se mělo výjmout z tohoto návrhu. Ehm, nařízení, protože údajně to neodpovídalo cílům tohoto nařízení. A se stručně ještě dovolte to stávající nařízení, které řídí tento fond, je podle mého názoru takové velice křehké. Přístup k těmto finančním prostředkům je docela omezený. Kritéria, která umožňují využití tohoto fondu, prostě jsou, řekněme, méně atraktivní pro některé části eh, Evropy. Kypr od roku 2007 například vůbec nepožádal pomoc tohoto fondu. Měli bychom asi snížit tu prahovou hodnotu podle našeho názoru z 500 na 300 zaměstnanců malého a středně velkého podniku, kteří by poté mohli požádat o asistenci z, v takovém případě z prostředků tohoto fondu. To znamená, že by to pomohlo těm zemím, které mají mnoho těchto drobných podniků. Implementace rovněž pokulhává. Reakční doba je mezi 8 měsíci a dvěma lety v některých případech. Proto si myslíme, že toto by rovněž mělo být zkráceno, toto období. A zároveň je zde otázka dopadu na rozpočet. My jsme rozpočtovní výborem, musíme prodiskutovat tuto záležitost. Nemáme se nějaké specifické vyčleněné prostředky pro tento fond. My si ovšem myslíme, že by tomu tak mělo být, protože v posledních třech letech jsme tam měli asi 50 tisíc, které byly k dispozici pro tento fond mělo podle našeho názoru by dojít k navýšení těchto finančních prostředků, tak aby byly k dispozici jakmile bude potřeba, řekněme, rychlé reakce, aby mm, jsme mohli finanční prostředky uvolnit rychleji, pružněji, reagovat na žádosti takovým dynamičtějším způsobem. A toto mm, bych považovala z takové hlavní slabé stránky tohoto, této, tohoto nástroje, které jsme identifikovali s ostatními členy našeho výboru. Ovšem na druhé straně je to fond, který představuje ohromná pozitiva, reaguje na obtížné situace, naléhavé situace, nouzové situace. Je to nástroj, který je pružný, který umožňuje řešení ušít na míru podle potřeb jednotlivých eh, podniků, jednotlivých konkrétních případů, pracovníků, kteří jsou ve svízelné situace. a já osobně si myslím, že pozitiva těchto fondů překračují negativa. Já bych to chtěla říct těm zemím, které jsou proti tomuto fondu. 17. července je lhůta pro pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy zde bohužel nemáme prostor, zatím se tomu věnovat. Všem já i moje skupina jsme ochotní prodiskutovat možné návrhy s ostatními eh, členy, řekněme, prodiskutovat i možnost kompromisních návrhů mezi teda až do toho 17. července, tak abychom skutečně, protože je to fond podle mě no, jako je v ekonomické, obtí, ekonomické obtížné situaci je velice důležité. Děkuji, říká pan uh, předseda, já se omlouvám už předem, máme zde několik žádostí a budeme muset opravdu... Máme zde mnoho žádostí, ostříme, eh, už máme 12.30, takže jak říkala paní eh, de Souza, pokud je o termín pro pozněcí návrhy, to je opět 17. července v poledne, jako pro předchozí zprávu hlasování o našem stanovisku 6. září, přijetí zprávy eh, ve výboru pro zaměstnanost v říjnu, příslušném tedy výboru a poté v plénu. Já navrhuji všem, kdo si přáli vystoupit že položit zpravodajce dotazy, aby tak učinili bilaterální formou v rámci této schůze Omlouvám se ještě jednou, že nemohu nyní pořádat diskusy k této věci. Tímto e, ruším schůzi, tedy tento e, dopolední blok. E, k koordinátorům připomínám, že se jdeme ve 14.00 a v úplném složení KOBu se sejdeme v 15.00 k bodu agentury, kterému se budeme věnovat až do 16 hodin. Dobrou chuť.